So, uh, ladies, uh, ladies and gentlemen, dear, dear colleagues, uh, we have. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we have. Dámy a pánové, vážení kolegové, máme před sebou velmi nabitý program pro dnešní den a tak eh, bych vás poprosil, abychom mohli začít včas ačkoliv se zdá, že nás tady ještě není mnoho. Těch bych vám chtěli, že dánština, slovenština, slovenština, estonština, maďarština jsou jazyky, do kterých se dnes tlumočit nebude. A všichni jste dostali pořád jednání, když máte nějaké připomínky k němu, tak se prosím přihlaste, jinak považuji tento pořad jednání za schválený. Teď dojde na volbu pan Maria Slotia, třetí eh, místo předseda našeho výboru, odstoupil ze své funkce. Frakce EPP zjišťuje, že Johan Lucian Ambrašan je jeho náhradníkem. Nejsou-li žádné připomínky, navrhuji abychom našeho eh, kolegu schválili tím, že mu zatleskáme. Ptám se ale napřed, jsou nějací jiní kandidáti, nevidím, což znamená, že souhlasíte asi také s tímto postupem a navrhuji, abychom eh, tuto volbu provedli aklamací. Eine sehr deutliche Aklamation. Byla to jednoznačná aklamace a já blahopřeji eh, našemu novému místopředsedovi. Chtěl bych také připomenout, že počítáme také s návštěvou Evropské obrané agentury 19. března ve čtvrtek v 9.30. Trvá zhruba dvě hodiny konání je v Bruselu. A prosím, aby hodně kolegů se účastnilo eh, tohoto zasedání, protože se domnívám, že spolupráce našeho výboru a obrané agentury byla v minulosti dobrá a měli bychom v ní pokračovat. 30. března budeme mít naše poslední zasedání. Sděluji, že na závěr tohoto zasedání bude eh, pořádán workshop Statements and Location on the Military Station, on the Member Station in the European Union. A ve stejné době, jak všichni víte, v tomto legislativním období budu hovořit naposledy a z těchto dvou důvodů vás poprosím a požádám, abyste se, souhla, eh, abyste se účastnili takového malého setkání ke konci našeho zasedání 30. března. Máme dnes velké štěstí, že mezi námi můžeme přivítat paní Kateřinu Sekvencovou, předsedkyni Koarmu, Ona bude hovořit zhruba kolem 30 až 40 minut a chtěl bych říci, že takzvaný etický kodex a společná pozice je něco, co skutečně nesmírně vítáme. V tomto legislativním období to byl také jeden z cílů našeho podvýboru vypracovat stejné společné stanovisko, tak aby tento etický kodex byl eh, právně závazný pro všechny členy. Myslím si, že se nám to podařilo. A za druhé bych chtěl říci, že eh, co se týče smlouvy o vývozu zbraní, to je něco, co podporujeme. A to je další cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. Eh, kolegové jistě budou klást několik otázek, jako například eh, pan Oneva, který se zabývá implementací tohoto etického kodexu. A, nebo, a paní Sekvencová, prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne vám všem. Vážení poslanci, chtěla bych vám nejprve poděkovat za vaše pozvání na toto zasedání. Jsem velice ráda, že takto mohu přispět k tradici zasedání předsedy Koarmu s podvýborem SEDE. Je mi velkou ctí, že tady mohu představit současné činnosti Koarmu Tady od té doby, kdy můj předchůdce Jean-Claude Brunet tady vystoupil ve vašem výboru 8. prosince. Samozřejmě já přicházím v první polovině našeho předsednictví ze zjevných důvodů a právě proto bych eh, také předložila své informace spíše tematické, nikoli eh, chronologicky. Nejprve bych tedy uvedla některé detaily týkající se přijetí a implementace společného eh, postoje 944 z prosince roku 2008, který uvádí společná pravidla pro kontrolu vývozu ehm, vojenských technologií a zařízení. To znamená, přijímá se jim tento etický, etický kodex. Společný postoj je právně závazný eh, nástroj, který eh, nahrazuje předchozí etický kodex, což znamená, že nyní by členské státy měly hodnotit žádosti o licence pro vývoz zbraní proti kritériím v článku 2. Článek 2 nebo respektive ta kritéria tam uvedená jsou velice podobná kritériím, které znáte z toho etického kodexu. Nicméně došlo k jistým odchylkám a změnám a společný postoj také posiluje a rozšiřuje působnost původního etického kodexu. Zejména bych poukázala na to, že je tam několik málo rozdílů, které se týkají konkrétně kritéria číslo dvě a teď je tam jasný odkaz na mezinárodní humanitární právo což se v etickém kodexu neobjevovalo. V této souvislosti eh, pracovní skupina COARM brzy vydá aktualizovanou verzi uživatelské příručky, tak eh, aby byla plně v souladu se společným postojem. Jak asi víte, tak eh, uživatelská příručka je nyní už veřejně dostupná je to dokument zpracovaný Koarmem a poskytuje přesné pokyny k tomu, jakým způsobem ten etický kodex a nyní společný postoj má být interpretován. Členské státy rovněž podnikly další kroky, jak zajistit, aby konkrétní odkaz na tento společný postoj byl obsažen také v jejich národní legislativě. Třetí země, které eh, se připojily k etickému kodexu, nás již informovali o ochotě eh, sladit své postoje také se společným postojem. Pokud o přijetí etického kodexu jakožto právně závazného dokumentu, podle našeho názoru se jedná o jasný silný signál veřejnosti a světu a ukazujeme tak naše odhodlání jakožto členských států předcházet takovému vývozu vojenských technologií, které by mohly být zneužity v oblastech, kde dochází k mezinárodní agresi, represi nebo vůbec do regionů nestabilních. Tento právně závazný společný postoj je také příkladem eh, fungujícího kontrolního systému pro regionální vývoj eh, zbraní a posiluje důvěryhodnost EU v této oblasti a dokazuje také proveditelnost mezinárodně eh, závazné smlouvy o obchodu se zbraněmi, takzvané ATT. Teď dovolte, abych přišla k dalšímu tématu což je jedna z největších priorit českého předsednictví v oblasti působnosti COARM, a to je podpora procesu, který má vést k přijetí smlouvy ATT. Tak jak víte, Evropská unie celkově a také jednotlivé členské státy tuto budoucí smlouvu plně podporují a proto také vítáme usnesení Evropského parlamentu z 21. června roku 2007. Všechny členské státy nadále sehrávají aktivní roli při podpoře tohoto cíle. Já jakožto předsedkyně Koarmu jsem se zúčastnila před několika týdny prvního otevřeného zasedání pracovní skupiny sezvané do New Yorku a mohu vás informovat eh, o tom, že výsledky prvního zasedání jsou spíše povzbudivé. Proběhla také v lednu organizační schůzka k této pracovní skupině, která už nebyla tak povzbudivá, protože se tam eh, řešilo hodně eh, nejrůznějších organizačních eh, a procesních záležitostí, ale díky schopnému vedení pana Moretana, který zasedá a předsedá této skupině v New Yorku. Program zasedání byl odsouhlasen již první den a to znamenalo, že po zbytek týdne jsme se mohli věnovat samotné diskuzi o podstatě věci a soustředit se na naše cíle, na, na působnost a jednotlivé parametry smlouvy ATT. Během těchto diskuzí jasně vyšlo najevo, že členské státy lze rozdělit do tří skupin. Jednak na skupinu zastánců, kam spadá pochopitelně vedení Evropské unie a jiné podobně smýšlející státy bez společn- eh, mimo tedy Spojených států, o těch pohovořím později, spadají sem také země Latinské Ameriky, subsaharské Afriky nebo například Indonésie. Pak tam máme skupinu váhajících států, kam spadá například Rusa, Rusko, Čína, Indie, Izrael a většina arabských zemí a země, které jsou proti a tady budu jmenovat Pakistán a Egypt. Pak je tam samotná vlastní kategorie, kapitola sama pro pro sebe Spojené státy, které hlasovaly proti usnesení, kterým se má ustavit tato otevřená pracovní skupina k diskuzi o smlouvě ATT. Nicméně se změnou americké vlády se ten nový postoj zatím nespecifikoval a zdá se, že tady je eh, určitý prostor pro velice umírněný optimismus. Zajímavé během toho New Yorkského týdnu bylo také to, že ne všechny členské státy OSN eh, si nejsou plně vědomy dopadů a vůbec logiky této smlouvy ATT. Zejména to platí pro ty státy, které nebyly eh, zasou, zastoupeny ve skupině GGE v roce 2008. Možná nevíte, v roce 2008 Eh, proš, došlo k zasedání 27 členských států OSN. Třikrát se sešly, byly to schůzky vládních expertů a hovořili o parametrech a působnosti ATT. V letošním roce se ten formát změnil, posunuli jsme se trochu dále. V tuto chvíli proběhla pouze dvě zasedání, ale v podobě otevřené pracovní skupiny, což znamená, což neznamená, že ty diskuze by měly pokračovat eh, do nekonečna, ale že ta skupina je otevřena všem členským státům. Pokud jde o podporu ATT, tak eh, vás mohu informovat, že 19. ledna Rada schválila své rozhodnutí eh, číslo 42, které se týká podpory aktivit EU s cílem podpořit v třetích zemích proces vedoucí k odsouhlasení této smlouvy ATT. Celý projekt začal v Ženevě a to 24. února, tedy týden před tím zásadním zasedáním otevřené skupiny. A jediným cílem bylo informovat eh, stálá zastoupení delegace eh, velvyslance o skutečnosti, že Evropská unie se snaží získat podporu, širší podporu pro ATT v třetích zemích. No, osobní zástupce pro nešíření zbraní Analisa Janela a také já, jakožto předsedkyně Koarmu, jsme se obě tohoto zasedání v Ženevě zúčastnili. Měli jsme možnost tam rovněž vystoupit s projevy. Pokud jde o podstatu celého projektu, tak eh, eh, rozhodnutí Rady předpokládá zorganizování šesti regionálních seminářů, které jsou určeny dva pro Afriku, eh, jeden pro Střední východ, jeden pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast, další pro Ázii a oblast Tichomoří a další pro, pro země v zámoří organizovaný v Evropě. Budou probíhat i další související mm, akce například v New Yorku v říjnu eh, letošního roku a kromě toho také proběhne jakýsi závěrečný seminář na konci celého projektu. Teď bych chtěla zdůraznit některé cíle, které se objevují v rozhodnutí Rady. A jednak je to to, že Spojené národy se stále více uvědomují, stejně jako občanská společnost a firmy, jaké mezinárodní diskuze se teď vedou k ATT. Eh, cílem je také přispět k většímu zapojení všech členských států OSN a regionálních organizací do celého procesu, podpořit výměnu názorů a vůbec eh, diskuze, a to jak v rámci OSN a regionálních organizací, tak i v rámci privátního sektoru občanské společnosti a jde také o tom eh, stanovit si, jaké dopady tato smlouva bude mít, jakou působnost bude mít. Celý projekt tedy má zvýšit povědomí, rozproudit diskuzi a zapojit všechny zúčastněné hráče. A tady samozřejmě chceme získat eh, podporu jak těch, které už nyní zastávají tuto smlouvu, tak i ty státy, které váhají nebo které jsou skeptické. Jednotlivé členské státy se vynasnaží, aby zajistili, že dojde k ukončení procesu ATT úspěšným způsobem. A teď bych se krátce zmínila o dalších činnostech a prioritách Koarmu v rámci českého předsednictví. To znamená, že jsou to různé aktivity, které se dotýkají etického kodexu a společného postoje. Dále to budou různé regionální semináře. Jistě víte, že máme takzvanou společnou akci Join Action. Je to dvouletý projekt, který se stává z různých regionálních seminářů i ve třetích zemích v průběhu francouzského předsednictví už k tomu došlo a jeden regionální seminář byl zorganizován v Rabatu v prosinci 2008 a poskytl určitou příležitost diskusi asi 20 zástupců ze zemí Severní Afriky, to znamená vysoce postavených pracovníků ministerstev zahraničí a ministerstev obrany. Bylo vlastně bylo to vlastně první příležitostí, kdy EU organizovala takový typ semináře pro země Severní Afriky a nesmírně nás potěšilo to, že až na Egypt všechny země Severní Afriky byly zastoupeny na, to znamená, že byly zaslány jejich delegace za hlavních měst, dokonce u Libie to byla to byl i delegát v New Yorku. To znamená pravidla, praktiky, kontroly v jednotlivých zemích, dále možnost eh, i spolupráce v rámci evropské eh, politiky sousedství, no a zároveň různé argumenty, které byly předloženy pro přípravu takové návrhu této smlouvy. ATT zástupci Severní Afriky zastoupili, vyjádřili zájem nejenom v, ve spolupráci v oblasti boje proti nezákonnému obchodu, ale zároveň i spolupráci a konsistenci v oblasti exportu, importu mezi transitními zeměmi a zároveň je zajímaly různá kritéria, které jsme přijali v oblasti společného postoje, v oblasti smlouvy ATT, no a zároveň i možnost stabilizace a e, v této oblasti, v oblasti konvenčních zbraní na národní i mezinárodní úrovni. Budou zorganizovány dva semináře v rámci této společné akce Joint Action ještě pod českým předsednictvím. První na konci dubna v Kijevě, a to bude pro Ukrajinu. To bude vlastně první příležitost, první seminář tohoto typu na evropské úrovni pro Ukrajinu, to znamená seminář, který se bude zabývat pouze touto oblastí kontroly vývozu zbraní a druhým bude seminář zaměřený pro západní Balkán. Bude probíhat v Tyraně. Je to v podstatě součást neustálého našeho přetrvávajícího úsilí v této oblasti. Měli jsme mnoho seminářů pro země západního Balkánu. Poslední ještě v průběhu slovinského předsednictví v květnu lonského roku. No a poslední seminář v rámci této Joint Action bude probíhat pod švédským předsednictvím pro Arménii, Azerbajdžán, Bělorusko, ehm, Moldavsko a Gruzii a proběhne v Tbilisi. V rámci našeho předsednictví a poté švédského předsednictví i na základě zkušeností, které máme se stávajícími semináři, CoArm obnoví i tuto společnost, nebo budeme zvažovat možnost obnovy této společné akce a pouvažujeme i o tom, které země bychom měli zahrnout do této aktivity. Hm, pokud jde o tyto tři priority, já už jsem se o nich zmínila, samozřejmě i teda to je etický kodex ATT, no a e, obecně hm, etický kodex a hlavní, hlavní hm, tématem setkání Koármu 13. ledna v Praze. Jistě víte, že probíhají tři oficiální setkání Koármu v rámci jednoho, v rámci každého pololetí. Každé předsednictví ovšem začíná své předsednictví tím, že vede neformální seminář v hlavním městě tohoto předsednictví a to právě proběhlo 13. ledna v Praze. Pokud jde o další priority, o kterých bych se ráda zmínila, je neustálý dialog s našimi partnery, to znamená s vámi, s poslanci Evropského parlamentu, vašeho podvýboru, ale samozřejmě i s nevládními organizacemi. Budeme neustále pokračovat i v té naší tradici neformálních koar meeting nebo setkáních s nevládními organizacemi. Samozřejmě i ve spolupráci se Safer Worldem a to proběhne na konci června. Rovněž Máme naše standardní trojky, které organizujeme. Už proběhla trojka s Spojenými státy, Ruskem a s Norskem. V této oblasti především se Spojenými státy a s Ruskem jsme chtěli prodiskutovat jejich názory a zároveň naše stanoviska k ATT smlouvě s Norskem. To byla velice přátelská diskuze jelikož Norsko se přidalo k tomuto etickému kodexu a i ke společnému postoji, pokud vím, takže si rovněž vyměňujeme různé informace o popírání, po, různé informace, které popírají určité skutečnosti ve velice pravidelných intervalech. To znamená, že poskytujeme Norsku tyto informace a Norsko nám naopak eh, poskytuje všechny informace o transakcích, které byly zamítnuty. Trojka s Kanadou, s Ukrajinou proběhne v květnu bude to v rámci, v rámci setkání Vasenár. Jakmile se zmiňuje o této záležitosti rána, bych zúraznila další prioritu českého předsednictví, což je další zapojení do úsilí které by mělo zajistit to, aby i Kypr byl součástí tohoto uspořádání, tak abychom zajistili to, aby všechny členské státy Evropské unie byly součástí tohoto kontrolního mechanismu výroční zprávy EU ohledně vývozu zbraní, to je další důležitý bod v našem programu. Členské státy se neustále snaží harmonizovat eh, své metody vykazování, zvyšovat, eh, zlepšovat transparentnost. Jedenáctá výroční zpráva pravděpodobně bude obsahovat i tabulku ohledně různých licencí v oblasti zprostředkování, poskytnutých i zamítnutých a doufáme, že budeme schopni tuto smlouvu připravit začátkem podzimu to je nejpozdější termín. Samozřejmě, že my ještě se snažíme získat v mezidobí všechny informace o členských států. Zároveň zde máme i výroční aktualizaci společného seznamu vojenského EU, tak abychom do toho zahrnuli i všechny záležitosti, které se dotýkají Vasenaru. To už jsme skompletovali v loni v prosinci. Aktualizovaná verze by měla být publikována v oficiálním věstníku na konci tohoto týdne. Ráda bych se zmínila rovněž o tom, že Koárem velice úzce pozorně sleduje diskuze na půdě Rady Evropského parlamentu o společné směrnici o zjednodušení podmínek ohledně transferu obraných produktů či různých technických záležitostí v oblasti vojenské v rámci společenství. Zdůrazňujeme druhý pilíř realizace v tomto ohledu a členské státy se snaží zajistit, jakým způsobem by ustanovení této směrnice, jakmile bude implementována, jakým nejlepším způsobem mohly být transponovány do národních legislativních systémů a to pravděpodobně bude i na našem programu COARS v, budou, v budoucím období a tím bych ukončila svou prezentaci. Děkuji vám. Děkuji. Komu můžu udělit slovo, prosím? Kolega Figla. Děkuji. Já jsem eh, si přál trošičku větší nadšení z vaší strany, pane eh, von Fokau. Eh, Jde o to, že tento etický kotext má být závazný a my jsme prostě všichni bojovali za to, aby se jim stal. A já jsem si myslel, že je to také jednomyslná pozice parlamentu. Z toho důvodu si myslím, že váš přednes měl být trošičku antizuestnější. Ano, já jsem ochoten být nadšenější. Dobře, tak to je vše v pořádku. Normálně já nejednám takto emočně, entuziasticky, tak jak vy byste to si byl býval přál. Ale nyní dochází k problémům při realizaci. A z toho důvodu mám dvě otázky, které se týkají konkrétní realizace. Já nevím, zda je to vůbec možné na základě popsat to na základě konkrétního případu vývozu zbraní, jak tento etický kodek působí. A situace je taková, že země EU dodávají zbraně také zemím, které válčí. Příklad. Dvě země. Gruzínská válka, válka v Gaze a jak Gruzie, tak Izrael dostávali zbraně právě z Evropské unie. Jak by to bylo možné na základě tohoto etického kodexu zakázat takovýto vývoz? tak abychom přesně věděli, kdo například ty zbraně dodával. Protože v obou dvou eh, případech eh, se eh, tyto zbraně používaly v tomto konfliktu. Bylo by dobré, abychom právě diskutovali na zcela konkrétní úrovni. Jde o to, aby alespoň ve válečných oblastech nedocházelo právě k vývozu zbraní do těchto konfliktních regionů. Děkuji. pane předsedo. Já jsem spokojená s tím vývojem a velice ráda bych poděkovala také francouzskému předsednictví, které umožnilo tento vývoj ohledně etického kodexu a společného postoje. My jsme o tom v Evropském parlamentu velice důsledně stáli a celé roky o to žádali. Je velice důležité zdůraznit, že to bylo právě francouzské předsednictví, které dostáhlo této změny, protože někteří z nás, i já sama, jsem několikrát poukázovala právě na francouzskou vládu jakožto eh, částečného vyníka, který stojí proti této transformaci, takže teď si myslím, že bychom naopak francouze měli za tuto změnu pochválit. Já vím, že na začátku jejich předsednictví a když vydali bílou eh, knihu Nevypadalo to, že to bude jedna z jejich velkých priorit. Nezdálo se, že věci se nějak eh, zásadně pohnou ku předu. A proto jsem ráda, že k té změně došlo. A také důležité jak jsme k tomu přistoupili my tady v parlamentu, že i my jsme se o to zasazovali a možná jsme tak přispěli k tomu, aby svůj postoj změnila také Francie během svého předsednictví. Pro nás to byla vždy důležitá věc. Já ovšem chci poděkovat také eh, zástupkyni Koarmu za české předsednictví, za aktuální informace, které nám poskytla. A jsem ráda za ten současný vývoj, pokud jde o přípravy ATT. Pokud můžu, tak bych navrhla, že právě zde bychom neměli být pasivní, hlavně v postoji vůči Spojeným státům, protože tady by bylo dobré eh, dosta, dosáhnout eh, změny americké administrativy. Já myslím, že ta změna k Obamovi bude znamenat i změnu v tomto postoji a proto uh, Nesmíme být eh, příliš spokojeni už se současnou situací, naopak musíme velmi aktivně s Američany jednat a vést je ke změně jejich postoje. Myslím, že to bude v souladu s tím, co doposavat eh, Obama veřejně uvedl. Také se chce zeptat, zda byste nám mohla říci, jak daleko pokročily členské státy, pokud jde o transponování ustanovení společného postoje do národní legislativy. Předpokládám, že většina členských států bude muset svou legislativu upravit tak, aby byla v souladu se společným postojem. Nepůjde tady jenom o to připravit tu následnou zprávu, ale zaktualizovat své interní národní postupy, protože teď je společný postoj právně závazný. Takže pokud máte takové informace, tak bych ho ně poprosila. A ještě bych se zeptala zástupce komise, ačkoliv nevím, jestli tady nějakého máme. Máme, výborně. Když teď rada a komise dokončili tento proces a překonali ty neschody, které dokonce eh, skončily i mm, u soudu, tak eh, nyní se dostáváme do situace, kde máme k dispozici společný postoj a tudíž se chci zeptat, jaké kroky teď Rada a Komise zvažují, tak abychom dále podpořili eh, a předcházeli prodeji zbraní například do Afriky, v rámci akčního programu UNDP o nelegálním obchodování s malými zbraněmi. A říkám to proto, že Během našeho společného zasedání se zeměmi AKT v roce 2006 jsme projednávali zprávu o dopadu eh, nelegálního obchodu eh, s drobnými zbraněmi, dopadu na rozvoj zemí a naši partneři ze zemí AKT v tom společném schromáždění v podstatě jednomyslně zdůraznili, že bude důležité, aby Evropská unie podpořila tyto kroky vůči Africe nebo celému regionu AKT, který velice bojuje s nelegálním obchodem v této oblasti. Děkuji dvě další přihlášky, pan Romeva a paní Eber. A tím končím seznam řečníků. Jsme totiž trošičku pod časovým tlakem dnes. Z toho důvodu předám vám slovo panu Romevovi. Prosím. Thank you. Uh, Děkuji za slovo. Já bych se rád omluvil, dorazil jsem pozdě, byl jsem v zácpě, takže se omlouvám, že jsem nebyl na začátku, na vaší prezentaci. Rád bych využil této příležitosti a nejprve bych vám poděkoval za to, že jste mezi nás přišla. A zároveň vám položil několik otázek, zásadních otázek. Jedna z hlavních otázek je ta, ano, my samozřejmě jsme velice rádi, že došlo k tomuto společnému postoji, etickému kondexu, to je něco, za co jsme bojovali velice dlouho, to nás potěšilo a to je první věc. A druhá je otázka, jaký je pokrok, jaké, k jakému zlepšení došlo v oblasti kritérií a jakým způsobem budeme implementovat tento společný postoj, jak to bude vypadat a co můžeme očekávat, co před námi stojí. Druhá otázka se týká Izraele především konkrétní kroky, které byly přijaty nebo budou přijaty, abychom zabránili tomu, že některé zbraně se v podstatě do toho regionu dostanou. Především Hmm, jsou vzhledem k situaci, která tam v současné době vládne a zároveň v minulosti mnoho členských států tam dodávalo zbraně nejenom vládě Izraele. Třetí záležitost, pokud je o ATT, podmínky, jak to funguje, ano, vnímáme to jako velice pozitivní záležitost, dobrou informaci, že ta práce už započala na půdě OSN, proto chceme vědět, jaké pocity má rada v tomto ohledu, jak se rada cítí v tomto ohledu, co očekáváte na půdě OSN v současné době, jak to tam v současné době funguje v této oblasti. A poslední záležitost, pokud jde o veřejné zakázky, export mimo Evropskou unii. Pokud vím, tak je zde vždycky propojení vnitřního trhu s externím trhem v oblasti zbraní. A to je něco, co jsme se snažili zvažovat. Mnohokrát nemáme žádné konkrétní mm, pocity ohledně toho, že by to bylo provedeno správným způsobem, nebo jakým způsobem bychom měli přistoupit k této záležitosti, pok- především teda s ohledem na vývoz zbraní. Děkuji, paní Bér. Děkuji za poskytnuté informace. Mám dvě otázky. Jedna se týká úmyslné dodávky zbraní z Německa do Pakistánu. Já jsem se zeptala minulý rok komisi i rady, ale tehdy jsme neměli žádný závazný etický kodex a bylo mě tehdy řečeno, že v posledních letech nedošlo k žádnému vývozu zbraní do Pakistánu, takže nikdo nic o těchto německých obchodních operacích neví. A já si myslím, že podle nového etického kodexu by to znamenalo porušení ze strany Německa. A druhá otázka. Existuje směrnice o datech cestujících v letecké dopravě? Já si myslím, že tady také existuje méně zboží, které je dopravováno leteckou cestou, což znamená, že by to měl být pozitivní dopad. Ptá se, ptám se vás, zda je tomu tak, nebo zda dochází k toho, že nelegální vývozy zbraní se dějí po moři. Děkuji a tím uzavíráme tento eh, seznam řečníků. Prosím, paní Sekvencová, máte slovo. Um, thank you. I'll, I'll try... Děkuji, pokusím se reagovat na vaše otázky. Některé se do určité míry překrývaly. Zkusím je projít eh, jednotlivě. Takže nejprve ten etický kodex, což už vlastně není etický kodex, eh, protože se přetransformoval do společného postoje, ale už jsme se zvykli na to eh, tento termín používat. Takže Etický kodex byl odsouhlasen v podobě společného postoje, ale třeba si uvědomit, že i v době, eh, kdy to byl politicky závazný hm, nástroj či politická deklarace, tak eh, přesto eh, všech 27 členských států nebo všechny členské státy posuzovaly své vývozní licence podle kritérií etického kodexu. Tato kritéria se sama o sobě nezměnila, a to nijak zásadně, já už jsem o tom hovořila, že došlo ke změně v kritérii 2, kde došlo k jeho posílení a rozšíření, takže se nyní týká také eh, mezinárodního humanitárního práva. Ale nechci vás nějak zklamat, eh, přesto eh, při každodenní činnosti licenční úředníci asi nenarazí na mnoho změn ve své práci, která by pramenila z přijetí společného postoje. Všichni, kteří jsme se podíleli na procesu udělování licencí, jsme již dříve posuzovali tyto licence podle příslušných kritérií. Pokud jde o samotnou implementaci společného postoje a transpozici do národní legislativy, tak jsme o tom diskutovali na neformálním zasedání Koarmu v Praze a rovněž na našem prvním formálním jednání v únoru. Některé členské státy už nyní eh, kritéria společného postoje mají převedena do národní legislativy. Jiné členské státy nikoliv a ty pochopitelně na této věci budou pracovat. Jiné členské státy zase uvádějí, že eh, hodlají pozměnit národní legislativu také e, v souvislosti s e, novou směrnicí o transferech v rámci společenství, která doufejme bude brzy schválená, která se týká podobných záležitostí. Samozřejmě nelze říci, jak dlouho bude tento proces, právní proces v jednotlivých členských státech trvat, nicméně za pomoci sekretariátu rady budeme schromažďovat informace o tomto procesu, stejně jako to tomu bylo v případě eh, zprostředkovatelských eh, licencí a všechny členské státy tedy pracují na implementaci a situace v nich se objeví v naší výroční zprávě. Takže to je tedy k té právní implementaci společného postoje a transpozici společného postoje do národní legislativy. Pokud jde o Izrael a Gazu a také o Gruzii, tak eh, je pochopitelné, že tato území jsou pro vás důležitá, pochopitelně zajímají všechny členské státy. Asi víte, že na každém zasedání koarmu vždy navrhneme několik zemí, států, území a následuje diskuze o těchto územích, eh, které se účastní všechny členské státy. Hovoříme o exportu do těchto eh, regionů. V posledním půl roku jsme hovořili jak o Izraeli, tak o Gruzii. V rámci těchto jednání Tour de Table eh, Gruzii jsme zařadili na program eh, vlastně hned v září po těch srpnových událostech. Ukázalo se, že přístup ke Gruzii je a byl velice restriktivní. Všechny členské státy uvedly, že zmrazily vývoz zbraní do Gruzie. To, je tedy, to jsou informace ze září loňského roku. Pokud jde o Izrael, tak eh, Tour de Table proběhl na posledním zasedání Koarmu v únoru a i v tomto případě hm, dochází k vývozu zbraní ze zemí EU do Izraele, což lze eh, ověřit ve výroční zprávě. Jsou tady členské státy všem, které přísně jakýkoliv vývoz zakazují, jiné, které toto zvažují. Proto se o tom také hovořilo na této rozsáhlé diskuzi právě v důsledku um, událostí, nedávných událostí v Gaze. Další otázka se týkala smlouvy ATT a zapojení Spojených států. To je skutečně velice důležitá záležitost a nejenom proto, eh, jak na věc nahlížejí jednotlivé členské eh, státy, ale vůbec celá eh, Unie. Řada skeptiků, s nimi jsme hovořili během toho newyorského týdne, během zasedání trojek a na zasedání s nejrůznějšími delegacemi často zaznělo, ano, to je potřeba, ale protože nemá smysl něco dělat, když do toho nebudou zapojeny spojené státy. Takže jedna ta trojka byla se zapojením USA, ačkoliv to bylo zasedání neformální trojky. Na zasedání trojky v únoru, které proběhlo velice krátce, poté co nastoupila nová americká vláda, tak jak už jsem říkala, ani tehdy, ani teď ještě úplně jasný postoj k ATT nezazněl. A řekla jsem v úvodu rovněž to, že můžeme být velice umírněně a opatrně optimističtí. Mám pocit, že došlo k drobnému posunu. Možná i slovo posun je příliš silné, nechci, aby to znělo příliš optimisticky, ale dá se říci, že toto zvažují. Problém, který řeší, je, že my nechceme, aby došlo k oslabení standardů, které už nyní fungují a platí, pokud dojde k odsouhlasení ATT. Nechceme, aby tyto normy byly nějakým způsobem oslabeny. To je zase problém náš a spojené. A my, Říkáme tedy Spojeným státům, že takovou oslabenou ATT bychom odsouhlasit nemohli. Ačkoliv souhlasíme s určitými standardy, tak eh, to neznamená, že některé jiné země zase nemohou mít eh, vyšší standardy pro export zbraní. Takže uvědomujeme si, jaký je postoj Spojených států této věci a vedeme s nimi nepřetržitý dialog za celou Evropskou unii jakožto předsednictví, ale dialog pokračuje velice aktivně také na úrovni jednotlivých členských států a Spojených států amerických. I'm... Tak a další otázky. Nejsem si zcela jistá, zda jsem pochopila otázku ohledně vnitřních, vnějších, nebo ty zakázky a tak dále. To znamená vnitřní trh versus vnější trh. Nejsem si zcela jistá, že jsem pochopila tuto otázku. Velice ráda bych odpověděla A zároveň to byly lehké zbraně, drobné zbraně a přístup k zemím AKT. Za prvé, nemáme nějaká zvláštní kritéria, pokud je o export eh, v souvislosti se zeměmi AKT. Ovšem, samozřejmě, že když dochází k exportu těch, do těchto zemí, tak musíte procházet veškerá kritéria v podstatě ty aktivity, ta otázka byla, to znamená, jakým způsobem bojovat proti tomuto nezákonnému obchodu. To v podstatě spadá spíše pod Kadun, ne pod CoArms. Ovšem ATT smlouva je rovněž i v tomto ohledu použitelná, protože jde o celkový, celkové úsilí boje proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi rozhodnutí rady ohledně podpory ATT. Rovněž proběhne, budeme mít šest regionálních seminářů, dva z nich pro Afriku. Prvním se bude právě seminář, který proběhne v Dakaru a bude to seminář pro západní a ostatní části Afriky, ovšem ne pro jižní a východní Afriku, čili především pro západní Afriku. Samozřejmě, že máme určitý rámec připravený pro tyto semináře. Ovšem rádi bychom měli pro každý region specifické oblasti, specifická témata. Právě v Dakaru toto téma malých a lehkých zbraní bude na pořadu jednání. Myslím si, že to bylo asi vše. Děkuji. Já si myslím, že ukonči, jsme ukončili náš seznam řečníků. Děkuji vám srdečně za toto přednesenou zprávu. Právě ty hrozné události v Německu, které jsme zažili, ten amok ve škole v Německu jasně ukázali na to, jak je důležité, aby nakládání se zbraněmi jak ve vnitrozemí, tak mimo hranice dané země byly upraveny, tak, abychom museli dodržet daná pravidla. Jde o to zlepšit ta pravidla, která existují, to je první krok, ten jsme udělali. A druhý krok je Palm Street, to je něco, co budeme eh, teď také probírat v další činnosti. A my vám konkrétně právě v této činnosti přejeme hodně štěstí a to též přejeme i nám. Děkuji a dostaneme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to eh, výměna názorů z Claude France Arnoux, která je ochotna k nám dnes promluvit. Máme dvě věci na pořadu jednání. Jedna věc je čat a potom také druhá věc je mechanismus Athena. Äh, a chtěl bych využít této příležitosti to, že vy hovoříte tak vynikajícím způsobem německy, chtěl bych využít této příležitosti, abych poinformoval o cestě naší delegace, která proběhla minulý týden do Čadu. Minister Kušner z Francie nám nabídl, že můžeme použít francouzské vládní letadlo. Byli tam čtyři zástupců Evropského parlamentu, pan z Pasku, Miskijevič a já. Cva francouzští poslanci a myslím si, že pan Matýsen také rovněž přispěl k tomu, že tato relativně krátkodobě vytvořená delegace Evropského parlamentu se vůbec mohla konat. Když dovolíte, tak učiním já své závěry o této náštěvě. Tato operace v Čadu je operace, která proběhla pro operaci v Bosně a Hercegovině a byla druhá největší v rámci EBOP. Bylo tam více než tři tisíce vojáků. Francouzi, kteří poskytli více než polovinu, Irsko, Polsko, Rakousko, a zvláštní bylo, že u toho bylo také e, Rusko jako třetí země, která e, Rusko tam mělo 98 vojáků a čtyři helikoptery. Došlo ke smutné události. E, poprvé padl voják takovéto operace, byl to seržant Poulin, a je třeba zjistit, že eh, Francie tady nesla hlavní zátěž, protože poskytla více než půlku vojáků a také my jsme navštívili headquarter a přímo na místě. A je tam irský ale velitel. A to jasně dokazuje, že se jedná o mezinárodní operaci. A Lze říci, že proběhla dobře. Celkem jsme měli příležitost navštívit uprchlický tábor, ale také tábor s vyhnanci. Jednak jsou to lidé, kteří byli vyhnáni z Darfuru a potom jsou to také vyhnanci z Čadu samotného. Bylo řečeno, že i, I touto bezpečnostní operací došlo k celkově k zlepšení jejich situace jako takové. U těch lidí, kteří byli vyhnáni z Čadu, nás zajímalo, e, Jakým způsobem existuje možnost, aby se navrátili do svých vesnic? Někteří říkali, že 40 tisíc se jich mohlo vrátit, e, druzí hovořili o 10 tisících, takže to hodnocení je nesmírně komplikované existují takoví vyhnaní lidé, kteří tvrdí, že se cítí skutečně velmi bezpeční a že by se chtěli vrátit eh, na období sklizně domů, ale potom se vrátit do těch jednotlivých táborů. Což znamená, že ten tábor jim skýtá lepší bezpečnost. Ale oni by se chtěli vrátit samozřejmě do svých vesnic ale v těchto vesnicích není bezpečnost ještě stoprocentně dána. Tady je třeba ještě mnohé učinit. Pozitivní je, že to byl skutečně vynikající logistický čin, vůbec postarat se o vojáky a přemístit je tam. Vojsko Evropské unie bylo velmi pozitivně E, přijímáno ze strany obyvatel, což je pozitivní faktor. A e, když se snažíme e, pochopit tento proces, tak na jedné straně víme, že tento proces rozmístování vojsk byl pomalý i získávání materiálů nebylo jednoduché. Museli jsme nasadit helikoptéry a to je něco, co by se dalo zlepšit do budoucna. Je eh, tady určitý faktor nejistoty a tím je situace v Darfuru. Existuje Skutečno, že prezident eh, Sudánu zakázal většinu činností nevládních organizací, což jistě eh, povede ke změně eh, struktury a uspořádání těch uprchlických táborů. Tady mají spojené národy ještě hodně co dočinění. Re-edit to je pojem, který se velmi často používá tamheading, tam o tom existují také nějaká slova. A co to znamená? Znamená to, že vojáci z těchto e, zemí, jako e, z Francie, Holandska a dalších zemí, ty nadále budou podléhat velitelství e, tak jako bylo, ale neznamená to, že nebudou někdy muset změnit takzvaně své čepice z jedné strany na druhou. Také to, co řekl pan a to bylo nesmírně zajímavé. On poukázal na to, že převzetí zodpovědnosti fungovalo v obou směrech. Jednak v Osovu, kde byl Eulex, tam byla teda Evropská unie a na druhé straně v Čadě tam to pořadí bylo obrácené. A on zvažoval také možnost u budoucích operací, že když dojde e, e, k něčemu takovému, co bude zcela náhle, abychom tom e, pozvali určitou vojenskou skupinu Battle Group. Pro mě byla také zajímavá otázka financování takovýchto záležitostí. Zda mechanismus Atena těm, kteří tak jako tak nesou velké břemeno, přinese ještě další zátěž navíc nebo ne. To jsou všechno otázky, které si musíme klást do budoucna. A nesmírně se těším na diskuzi s paní Arnu. A prosím, předávám vám slovo. Hmm. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vy už jste v podstatě schrnul celou tuto operaci, vy jste se zúčastnil v podstatě toho předávání velení. A myslím si, že jste to řekl velice výmluvně, takže opravdu jenom pár slov. Možná spíše z pohledu člověka, který se účastnil plánování a vůbec celé této záležitosti pouze několik bodů. Ano, hlavním cílem, původním cílem celé vojenské operace byla aplikace rezoluce Spojených národů. Tak, abychom zabránili tomu, že ta regionální situace se bude zhoršovat po těch, těch různých pohybech zhoršující se situace v Darfuru a zároveň, aby Spojené státy měly možnost využívat své aktivity, realizovat své aktivity, například mm, pokud jde o četnictví a EI s a jiných složek na místě. To znamená, pokud jde o bezpečnost, vážený pane předsedo, vy už jste popsal zlepšení bezpečnostní situace. Samozřejmě, že to není nikdy ideální zlepšení nebo defekt, definitivní a tak dále. Už jste se zmínil o různých niancích pokud jde o vysídlené osoby, uprchlíky, možnosti vrátit se do svých vesnic a tak dále. No a obecně různé záležitosti, to znamená uznání nevládních organizací a tak dále. Především teda mm, i z, ze strany Čadu, OSN a tak dále. Ovšem ke zlepšení této situace bezpečnostní došlo. Čili došlo k tomuto posunu velení na stranu Spojených národů a v podstatě eh, bych řekla, že to nebylo úplně evidentní z politického hlediska. Před rokem to vůbec nebylo viditelné, pokud jde o naše partnery v regionu, čatské zástupce, že by se dívali pozitivně na tuto záležitost. To znamená, že skutečně před rokem by to nebylo možné, toto předání velení. Bylo to možné, protože v podstatě celá tato mise poukázala na eh, tu přidanou hodnotu mezinárodní mise Evropské unie na území Čadu a naši kolegové z OSN nám řekli, že to umožnilo v podstatě to přijetí, pozitivní přijetí i na straně Čadu a zároveň regionálních partnerů, to znamená v průběhu tohoto, toho celého roku, pokud jde o ten postoj vůči OSN. A je to spojeno i s tím, jak už jste se o tom zmínil, pane předsedo, i s tím pozitivním vnímáním, pozitivním vnímáním i místní populace, jak se dívali na naše ozbrojené síly. Samozřejmě, že to bylo mm, i díky panu generálu Nošovi, i ostatním, eh, i generálu Ganašiovi a všem celému velení, kteří tam pracovali, jak víte, tak poprvé došlo k tomu, že jsme přišli o jednoho z našich vojáků. Měli bychom opravdu vzdát hold všem těm, kteří bojovali přímo v terénu a samozřejmě celému našemu velení a štábu. Nebylo ani jasné, zda OSN bude schopno provést tuto akci mm, jední, jednou záležitostí, která je důležitá, vy jste se tam zmínil. Většina zemí, které se zúčastnily této operace, akceptovaly pokračování v, tomto, v této angažovanosti i pod hlavičkou OSN. To nebylo samozřejmostí. I na straně OSN zde bylo několik problematických bodů, tak aby došlo například k těm finančním příspěvkům a ostatním lidským zdrojům, tak aby došlo k tomu, že všichni, všichni partneři se zapojí, aby umožnili tento přechod opravdu velice bezproblémový, aby nedošlo k nějakému váku bezpečnostnímu a aby tam, aby došlo k zapojení OSN jednotek. Ano, samozřejmě, že to je obtížné, potřebujeme neustále pokračovat v těchto aktivitách prostřednictvím vojenské síly, jinak bychom samozřejmě byli ukončili tuto operaci a v Čadu, v celém tomto regionu, samozřejmě je to riskantní situace, mnoho hrozeb a z tohoto důvodu si myslím, že musíme mít přímo na místě mezinárodní vojenské složky. Další prvek, o kterém bych se ráda zmínila, pokud jde o mm, ten úspěch celé akce, pane předsedovi, už jste se o tom zmínil. Ano, je to jednak evropská mm, zaangažovanost, ano, francouzi obrovskou mírou přispěli, mm, ale irské velení, jak víte, eh, i mm, Irové hodně pomohli v této mezinárodní operaci. To znamená, je to skutečně operace nebo vojenská operace, kde, které se, ve které se zúčastnilo mm, největší množství všech evropských zemí a pro které to byla nová situace. Rovněž se zapojily třetí země a to je poprvé. Máme první příležitost Eh, kdy došlo například v rámci naší vlastní operace, v rámci našeho vlastního velení, zapojení například Ruska. To je poprvé, co došlo k těmto jednáním. Já bych zde poděkovala kolegovi. Byly, byla to jednání velice dlouhá, velice občas obtížná, seriózní. Ovšem máme čtyři helikoptéry ruské jako výsledek těchto jednání. Respektovali všechny modality, všechno fungování, pravidla velení Evropské unie. Zároveň bychom rádi poděkovali ostatním tři třetím zemím, které se zúčastnily především Chorvatům a Albáncům. Další prvek, který je podle mého názoru nesmírně důležitý, Hovoříme zde o určité globalitě, globalitě nebo komplexní přístup. To znamená, že od samotného počátku evropských operací vojenských se snažíme, aby nedošlo k nějaké pouze ojedinělé vojenské operaci, ale aby to bylo součástí naší strategické politiky, to je první věc, a zároveň, abychom využili mnoho nástrojů, které máme k dispozici v rámci Evropské unie, to znamená komunitní nástroje. Ráda bych zdůraznila, že od samotného počátku v rámci celé této vojenské operace jsme mohli spolupracovat. Byli jsme schopni spolupracovat s komisí, v podstatě první mise určitého hodnocení, která proběhla v Čadu. Měli jsme kolegy z komise, kteří se zúčastnili, mm, i se zástupci sekretariátu našeho eh, vrchního velení štábu Evropské unie a mohli jsme skutečně identifikovat ty společné prostředky Evropské unie, které můžeme využít v rámci této operace. To znamená, že jsme byli eh, ve spojení s, mm, s, s lidmi z komise, s, s z ředitelství ECO, mnoho spolu, spolupracovali s námi i nevládní organizace, tak aby skutečně nedošlo k žádnému, k žádným problémům. Respektovali jsme i jejich aktivity přímo na místě. No a rovněž se komise zaměřila, zaměřila své úsilí především na možnost zlepšení podmínek přímo, přímo eh, těch vysídlených lidí, jejich vesnicích, aby se mohli vrátit, aby ty podmínky byly eh, splněny. A zároveň Relex, další ředitelství komise, které věnovalo mnoho prostředků, mnoho podpory, mnoho spolupráce tak, aby eh, jsme mohli například v rámci minurkat operace vyškolit ehm, četníky a podobně, čili opravdu mnoho, mnoho aktérů, kteří společně v rámci krizového řízení spolupracovali. U každé operace se snažíme vojenské samozřejmě zlepšovat celou situaci a myslím si, že teď je to už taková reálna spolupráce různých aktérů, hráčů ze strany Evropské unie, to znamená ten společný přístup. Domnívám se, že to jsou takové hlavní prvky, hlavní charakteristické prvky celé vojenské operace. Zmínil jste se rovněž, pane předsedo, o nějakých ponaučeních. Samozřejmě, že jsme se mnoho poučili, rovněž samozřejmě, že jsme se naučili hodně i z předchozích eh, operací aktivit, spolupracovali jsme i s OSN a mnohem jsme se naučili i z Konga, čili neustále se snažíme analyzovat Eh, zjišťovat, co bychom mohli ještě vylepšit a o čem jsme se poučili. Eh, Alan eh, Leroy údajně uvedl tu paralelu, já jsem tam nebyla přítomná, to znamená, to znamená ten asymetrický, asymetrické velení, to znamená ti, kteří byli v Kosovu, to znamená v Kosovu, tam vlastně Evropská unie převzala celou, celé velení od OSN, zatímco v Čadu je to obráceně ta spolupráce, spolupráce se Spojenými národy je příkladnou spolupráci, protože je mnohem, je spíše pragmatickou, neinstitucionální. Nemáme nějak mnoho textů, které bych eh, to posadili do určitého rámce. Máme v podstatě dva texty politické, deklarace pod italským předsednictvím, která byla přijata a další pod německým předsednictvím. Ovšem, spíše je to taková každodenní, neustála práce, která se zaměřuje na jednotlivé vojenské operace. První takovou mm, operaci byla Artemis v Kongu a právě my jsme se snažili podpořit Monik v této oblasti, kdy už měl, to znamená, když ta pozice už byla opravdu neudržitelná. Čili vše, o co se snažíme se Spojenými státy, jakmile dojde o vojenskou eh, operaci či civilní operací, tak se nesnažíme zaměřit na nějaké institucionální způsoby spolupráce, ale spíše na tu potřebu akce přímo v terénu další operace v Čadu. Myslím si, že to zúrazňuje i tu reciprocitu, tu jistotu, ano, je zde skutečná, mm, vzájemná, vzájemně se doplňujeme, spolupracujeme. Samozřejmě například možná i groups nebo ty eh, jednotlivé mm, skupiny bojové a jejich pomoc, mm, jakmile by došlo k potřebě, řekněme, nějaké rychlé reakce z důvodu humanitárního ze strany našich složek. Čili tím bych ukončila mou prezentaci si možná k Ateně trošku později. Dobře. Děkuji. Děkuji za vaši zprávu. Tato spolupráce se spojenými národy je něco, co by mělo být rozšířeno. Alain de Rua poukázal na to, že organizace musí být různé, protože Spojené národy mají více než 100 tisíc vojáků přímo v poli takzvaně během různých operací. Zatímco mají velmi malý sekretariát pro vedení těchto operací. Z toho důvodu je nutné, aby u e, Spojených národů se kladl důraz prakticky na vydajitele přímo na místě. To byla první otázka. A druhá otázka. Evropští vojáci, kteří pracují pro spojené národy, já teď nemám to číslo přesně v hlavě, ale pokud vím, tak dříve to bylo zhruba 1% vojáků EU ve Spojených národech a nyní e, převzetím e, určitých operací dojde k navýšení o 200, takže to budou 2% Evropanů v rámci spojených národů. To je něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Pan kolega Flüger má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji také za vaši zprávu o této zvláštní cestě. Když budeme zcela otevření, tak je možno říci, eh, že tato eh, cesta prostě nebyla ani úspěchem, ani neúspěchem. Byla to taková střední cesta. Nebyl to ani úspěch, ani stoprocentní neúspěch. Mně by bylo pro mě by bylo dobré, kdyby jsme skutečně udělali takovou zcela jednoznačnou bilanci, protože mezi sebou nemusíme dělat žádnou reklamu. Bylo dobré si říci, co, jak běželo a proč to běželo právě takto. Celá řada otázek mě napadá. Na začátku, když došlo rozmístění euforu tak eh, došlo ke zvýšení útoku na humanitární organizace. Na začátku byla situace kritická právě s těmi rebeli, hlavně u toho jednoho útoku. Později se ta situace poněkud vyrovnala. A existuje jeden fenomén v souvislosti s touto misí. Jeden členský stát, Francie, Paralelně k této misi Euforu rozmístila vlastní vojsko. Já si myslím, že to byl skutečný problém, protože nebylo zcela jasné, kdo vlastně bude jednak jak a proč eh, francouzští vojáci reagovali právě takto a ne jinak. Ptám se, chcete to udělat eh, podobně? u dalších misí, že budou paralelní akce jednotlivých eh, členských států plus EU? Já si myslím, že politické pozadí těchto misí, dvou misí, bylo zcela různé. Francouzské skupiny se snažily určitě zajistit eh, něco v důsledku bilaterální dohody mezi čadským diktátorem a mezi Francií, čili to politické pozadí bylo jiné a potom tam byla ta evropská mise. Ale co mě zajímá, je toto. Vy jste řekla, že většina členských států bude pokračovat v misi eh, Minokat. Jaké státy nebudou spolupracovat? Kdo se stáhne z této mise? A nebo kdo prostě zůstane na místě z evropských států. Já jsem se podíval na rezoluci 1861, je to mise podle kapitoly 7 a stojí tam, já cituju, na východě Čadu by měla být udělána všechna možná opatření, aby se zvýšila bezpečnost v oblasti nasazení. Kapitola 7. Veškerá opatření což znamená, e, že jsou to i oficiální útoky proti rebelům? Já si myslím, že to by e, měla být součást mandátu e, OSN, ale takovýto mandát by měl by byl podle mě problematický. Takže máme také sudánskou misi a od včerejška Minok má také minok dvě. Existují nějaké eh, spolupráce mezi těmito misemi? Pro mě zajímavé eh, bylo zjistit, že poprvé se pro tyto mise používalo GMIS, tento nový systém. A to přímo na místě. Takže přímo na místě se sbíraly informace. Bylo tomu skutečně tak? To nacházíme toto informaci na stránkách komise. Pro mě je to napínavé a když tomu došlo, tak bych rád měl další informace na toto téma. A poslední bod, Rakousko. U OECD v tamním výboru pro rozvoj bylo řečeno, že tato vojenská mise v Čadu může být zúčtována, ale to je vojenská pomoc a ne občanská. A není to žádná rozvojová pomoc, přestože takto to bylo oficiálně deklarováno. Ptám se, má EU k tomu nějaké stanovisko? A z Snažili se o to jiné členské státy, které se účastnily eh, této mise, protože to by byla skutečně velmi specifická rozvojová pomoc, protože rozvojová pomoc by měla zůstat rozvojovou pomocí a vojenská mise by měla zůstat vojenskou misí. Takže bychom to mohli kvalifikovat jako zneužití takovýchto finančních prostředků. A politická mise v Čadu ta se nezměnila, nezlepšila se. Víme, že opozice sedí i nadále ve vězení. A všechno se konalo vlastně během této mise. I výjimečný stav byl vyhlášen během této mise. To je něco, na co musíme poukázat v kontextu. Já vím, že to nebyla úloha této mise, ale v rámci tohoto eh, politického kontextu došlo k těmto opatřením. Děkuji. Ona Goráš jako příští, další, prosím. Uh, uh, Děkuji. S dovolením ráda bych poděkovala vám a zároveň i nám za tuto misi. Byla to mise nesmírně důležitá, především z toho ohledu, že je to mise, která se potýkala s mnoha problémy na svém počátku. My všichni dobře víme, všichni víme, vy jste se o tom zmínila sama, je to Evropská mise, ovšem mnoho členských států bylo proti této misi, evropské misi a i přesto se prosadila, protože cílem byla stabilizace země, stabilizace země, jež byla postižena ohromným způsobem konfliktem sousední země, to znamená v Sudánu, v části Darfur. Domnívám se, že je to, že to byl bylo úsilí neuvěřitelné z logistického hlediska, že jsme skutečně zvítězili a že z tohoto hlediska se rovněž domnívám, že je to něco, je to sázka, kterou jsme vyhráli. Ano, to znamená ten, to velení a jeho přesun na OSN, co se nám povedlo v tom období, které jsme předpokládali, ovšem ten to v podstatě to nebylo zpočátku garantováno, nebylo to jisté, to znamená ten přesun velení pod eh, hlavičku OSN. Já osobně se domnívám, že i toto byl úspěch. Pokud jde o nevládní organizace, o zástupce čatské společnosti, všechny argumenty, které jsem slyšela z této strany, byli velice pozitivní s pohledem na dopad této mise na politickou stabilizaci celé země a na vůbec na ten humanitární prostor, jenž potřebují nevládní organizace, aby byly schopny poskytovat pomoc uprchlíkům z Darfuru na území Čadu. Myslím si, že i pro stabilizaci Čadu je přítomnost těchto jednotek nesmírně důležitá, protože víme, že česká situace rovněž je značně komplikovaná. Ráda bych se zeptala, jelikož zde vidíme velice jasné propojení mezi tím, co se děje v Čadu a v, na území Darfuru, jelikož tento konflikt se zhoršuje v současné době, dochází k dalším problematickým aktivitám právě sledem k posledním krokům sudánských úřadů, jakožto reakce na prohlášení Mezinárodního trestního tribunálu a jejich vydání zatykače na Omara al-Bashira, prezidenta, kterého chtějí povolat k spravedlnosti za válečné zločiny a jiné podobné zločiny eh, vůči darfurskému lidu. Ráda bych se zeptala, co se, jak se domníváte, že se budou věci nadále rozvíjet, zda jakým způsobem budou fungovat tyto vojenské síly, které jsou k dispozici přímo na místě a zdá odpovědní představitelé OSN, kteří převzali zodpovědnost za celou vojenskou operaci, zda už jsou si vědomí všech možných dopadů této nové situace v, v důsledku mezinárodního, zůsledku důsledku vyhlášení um, Mezinárodního trestního tribunálu, jaký, jaký dopad to bude mít přímo v Čadu. Děkuji za slovo. Pokusila bych se reagovat na otázky pana Flügera. Situace na začátku a ty další útoky, jejich počet, zvyšování, ano, máte pravdu, ta situace byla nesmírně obtížná, to byl důvod, proč jsme tam vyslali naše jednotky. Uh, Samozřejmě, že ano, došlo k ohromné, ohromným obrovským útokům ze strany rebelů i v tom období, kdy jsme byli přímo na místě. To všechno jsme vzali v potaz v rámci našeho plánování, až to byly rebelové nebo kriminální Eh, různí eh, činitele a tak dále, čili to, to všechno, všechno, na všechno jsme reagovali z naší strany nevládních organizací. Ano, byste se zmínil o tom, že ano, je to v podstatě něco mezi tím, je to úspěch a zároveň není to ani úspěch, ani katastrofa. Ano, to, co jste řekl, je jasné. Jasně poukazuje na to, že ta situace se prostě zlepšila a nemůžeme přece říct si, a co kdybychom tam nikdy nebyli? Hm, kdybychom tam nebyli, kdybychom nebyli zastoupeni s našimi vojenskými sílami, s našimi složkami, ta situace, která byla nesmírně volatilní, nesmírně napjatá, hm, byli zde rů, hm, různí vojenští představitelé rebelů a tak dále, kteří se pohybovali po celé zemi a myslím si, že ta situace by byla mnohem, mnohem horší, mnohem horší pro vysídlené občany, pro humanitární organizace i pro uprchlíky. Francie. Francie tam neměla své vlastní vojáky po té, co jsme tam měli naše složky EU. V podstatě Francie tam byla zastoupena už předtím, všichni jsme o tom věděli, že byla na místě a v rámci především z logistického hlediska měli možnost reagovat, působit tam, čili nešlo o to, že by Francie, řekněme bilaterálně či paralelně, uplatňovala své vojenské mm, velení. Všichni samozřejmě jsme věděli, že tam francouzi jsou na místě, ze strany EU jsme o tom byli informováni, že tam již byli a ta politická vůle byla následující, aby ta akce, která reagovala na rezoluci OSN, byla čistě evropskou akcí. Bylo zde mnoho pozornosti, které jsme věnovali v rámci celého, celého vedení, velitelů, operace a tak dále, byli nesmírně přistupovali k tomu velice obezřetně, tak aby celá operace byla evropskou operací, abychom respektovali všechny parametry, které byly součástí mandátu to znamená objektivita, nestrannost, všechny elementy, které jsou samozřejmě nesmírně obtížné, abychom je respektovali, jakmile tam máme, řekněme, ty útoky ze strany rebelů, čili bylo nesmírně obtížné respektovat tato pravidla, ovšem pravidla byla opravdu důsledně aplikována a ráda bych vám řekla to, že to neustále sledujeme, monitorujeme všechny ty aktivity velice pravidelně, to znamená to, co dělá velitel, generál náš, dochází samozřejmě i k diskuzím s, s Kopsem a s ostatními postavenými, velice vysoce postavenými orgány, tak aby všechny parametry této evropské operace byly za každých okolností respektovány. Možná přímo k otázce, kterou jste mi položil ohledně GMOS, to znamená Kopernikus, eh, Kopernik to, to není, Kopernik to není um, akce, kterou používáme v tomto ohledu. Mám, to je spíše civilní záležitost, eh, například teda ty, ty satelitní snímky v Čadu, to znamená, že to procházelo tím satelitním centrem, já jsem se o tom nezmínila, ovšem je to jedna z opravdu nejúspěšných částí celé operace, to znamená, že ty výzvědné informace nebo průzkumné informace. Poprvé jsme měli k dispozici toto satelitní centrum v Doreron, v Evropské centrum, které poskytovalo tuto operaci, akci, která byla integrována a která byla součástí těchto informací Měli jsme memorandum o porozumění, které podepsali eh, členské země, mm, Kosmos Skynet, Arlupe rovněž podepsali tuto dohodu. To znamená, že jsme měli možnost využívat satelitní centrum evropské a využívalo zároveň všechny informace i z národních úrovní. To znamená, bylo to všechno prováděno velice důvěrným, zajištěným způsobem a právě tímto způsobem jsme fungovali v Čadu. To znamená, ehm, že členské země mohly využívat toto satelitní centrum a obráceně. COPS měl možnost navštívit, navštívit eh, Doregon a Valerien, obě tato místa, tak abychom zajistili poskytování těchto mm, průzkumných informací, aby to naše složky mohly využít eh, na místě. Možná, že Kopernik můžeme využívat spíše, řekněme, v humanitárních situacích nebo, řekněme, já nevím, ECHO by to mohlo využít nebo jiná ředitelství možná by mohla využít právě tento program. My samozřejmě spolupracujeme s komisí velice úse, abychom zjistili, zda by některé aspekty Koperniku, Kopernika mohly být integrovány. Ovšem tento konkrétní program jsme nevyužívali na podporu vojenských informací. Naopak měli jsme prostředky, které byly k dispozici v rámci nové etapy poskytování těchto eh, informací satelitních pro naše evropské, evropské operace. Zda Minurkat, zda Minurkat tato mise, nebo pokud jde o kapitolu 7, jakým způsobem bojovat proti rebelům, já nevím, zda jsem to pochopila, řekněme, že rebelové eh, útočí na mm, vysídlené osoby. Musíme samozřejmě, Minorkan musí reagovat, musíme mít k dispozici prostředky na základě kapitoly 7. To přece nejsou nějaký političtí eh, opoziční eh, činitelé, to jsou ozbrojení lidé a právě proto si myslím, že musíme respektovat politický eh, postup. Evropská unie se v tom nesmírně angažovala, udělali jsme mnoho proto, abychom umožnili politický dialog, respekt lidských práv, dialog, abychom zahájili dialog s opozicí. Hodně jsme se v tom angažovali na pokud jde o OSN či evropské naše složky, co udělat proti útokům kriminálníků nebo um, rebelů, eh, tak samozřejmě to musíme udělat všechno, abychom chránili občany. Dále pokud jde o ty, o to, jakým způsobem přispěli, přispěli členské státy v rámci toho nového velení pod OSN. Vy jste se zmínil o těch dvou tisících, to je ta většina, většina uh, jednotek, které se dostaly pod velení OS. Já nevím, zda můj seznam nevím, Rakousko, Francie, Polsko, e, Chorvatsko, Irsko, Rusko, čili to znamená, že i třetí země se zúčastnily, které jsou součástí, dále je to Norsko, další třetí země. My jsme hodně diskutovali v rámci EUFORu s nimi, zda by se chtěli stát součástí naší EUFOR. My se rozhodli se spíše vstoupit do toho pod hlavičkou OSN, čili to je mm, jedna z evropských zemí, která právě přispívá k OSN misi. To je podobné jako například italská mise v oblasti zdravotnické eh, pomoci, čili to je asi vše. A poté otázka eh, koordinace UNAMI eh, a, a Minurka, ty, jakým způsobem to fungovalo. Ano, už v rámci toho eh, transferu velení k tomu došlo, to znamená dvě operace OSN mm, v rámci stejného regionu. Samozřejmě, že to vyžadovalo koordinaci, protože to, co mm, zhoršovalo situaci UNAMID mise, to byly samozřejmě hlavně ty překážky přímo na místě, to znamená to řízení a tak dále. E, v podstatě i OSN mohlo v Čadu vést a řídit celou tuto misi i díky nám, díky Evropské unii. V podstatě došlo k obrovskému pokroku i na straně OSN. To znamená, že viděli tuto možnost e, obrovské angažovanosti v této konkrétní vojenské operaci ze strany státu Evropské unie nejsem schopná odpovědět na tu vaši další otázku, pokud jde o, o o OECD a jejich výbor pro rozvoj. To skutečně bych spíše nechala na tomto výboru, pokud je o vojenské operace a jakým způsobem to oddělit od rozvojové pomoci a tak dále. Opravdu nevím, nevím, překvapilo by mě, pokud by to bylo tak, jak se, se o tom zmínil. Žádná vojenská operace přece nemůže nebo není není eh, operací eh, rozvojového charakteru. Ovšem samozřejmě, že je zde mnoho aktivit já jsem se snažila to vysvětlit. Jsou to aktivity, které jsou spojeny s touto vojenskou aktivitou a které jsou spojeny s rozvojem, s rozvojovou pomocí. Například i v Čadu jsme tímto způsobem postupovali a členské státy možná právě proto to zřejmě vyvolalo nebo mohlo by to vyvolat určité nepochopení. Členské státy se snažily o to, aby například podobně jako už i komise došlo k této, i k této rozvojové pomoci v rámci vojenské pomoci v Čadu i v Středoafrické republice. Politické problémy, já už jsem před chvíličkou reagovala velice rychle. Samozřejmě, co, o co jsme se snažili eh, my, Evropská unie, to nebyla pouze vojenská pomoc, ale samozřejmě i politická pomoc, aktivity, tak abychom pomohli, napomohli dialogu s opozicí, aby eh, vláda čatská, abychom pomohli čatské vládě eh, zaujmout určité typy, standardní typy chování, politického chování, které jsou standardní v Evropské unii s ohledem na opozici. A to skutečně k tomu došlo. Evropská unie v rámci humanitární pomoci opravdu um, pokračovat tímto způsobem. To znamená, že konec naší vojenské akce neznamená ukončení všech našich humanitárních aktivit na místě. A nyní paní Gomeš, odpověď na vaši otázku nějaké odhady dopadu eh, celé této situace na Sudán. Samozřejmě, že to je obrovská obava, kterou máme už opravdu dlouho. My o tom diskutujeme se Spojenými, stá- spojenými národy, jaké, jaká jsou rizika, to znamená rizika um, vyplývající z zatykače na prezidenta Al-Bashira. Ta situace, ta um, zásadní zásadní prvek je to, že zabránil, prezident zabránil v práci nevládním organizacím na eh, sudánském území. Samozřejmě, že Spojené národy, EU tomu věnují obrovskou pozornost, nejde o nějaký přímý dopad tohoto zatykače na čat, na uprchlíky. Ovšem je jasné, že Spojené národy vzali i tento prvek v potaz při plánování dalších záležitostí, že jsme to všechno zahrnuli do našich eh, plánů v rámci, eh, v rámci velení. Děkuji. Poukázat na dva body, které byly pro nás důležité. Jednak neutralita euforu bylo řečeno, že EUFOR eh, někdy zohledňuje francouzské zájmy a to příliš. A jeden z argumentů, který eh, padl, je, že od roku 2002 byly objeveny zásoby ropy. Ale bylo zjištěno, že e, tyto zásoby nejsou e, těženy francouzskými e, firmami, ale americkou firmou Exxon plus čínskými firmami. A druhá otázka, ta se týká Kopernika a také satelitního centra. My jsme naléhali, aby obrazy z těchto tří národních inform- středisek aby tyto byly předávány pomocí satelitního centra, abychom je měli k dispozici. A velkým úspěchem je, že se to povedlo. Jsme toho názoru, že když máme vojáky v těžkých a nebezpečných operacích, tak je nezbytné, aby eh, jsme měli k dispozici zpravodacké služby plus další informace, které jsou nutné. A my jako Evropský parlament ohledně programu Kopernikus, ne, omlouvá se pan předseda, Kopernikus podle našeho názoru patří právě k tomuto dispozitivu. Byla položena otázka, na Evropskou komisi. Jakým způsobem došlo k takovéto spolupráci? Je tady někdo z Evropské komise, který by mohl tuto otázku zodpovědět? Ne, není. Ale je to otázka, která nás v každém případě zajímá. Jak Galileo po další diskuzi bude k dispozici pro vojenské operaci v rámci evropské bezpečnosti a obrané politiky, což znamená, že Evropský parlament je toho názoru, že tyto technické disponibilní prostředky by měly být k dispozici pro EPOP. A nyní se dostáváme k panu Vělověckému, který má také otázku. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur président. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych se omluvil, paní ředitelko, ovšem rád bych položil otázku, která v podstatě už byla nastolena, která je nicméně značně důležitá pro tento region možná to spadá do vaší odpovědnosti, ovšem je to věc, která nás zajímá, která vyvolává naše obavy a to je právě pre, eh, otázka sudánského prezidenta. Co si o tom myslíte? Samozřejmě, že my chceme vyřešit tento problém, ale zároveň bychom chtěli ochránit místní obyvatele a uprchlíky. Já samozřejmě nemám nic proti rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu, ovšem musíme občas aplikovat velice přísná opatření, to víme, proti lidem, kteří persekují ostatní občany. Ovšem v tomto konkrétním případě byste byla přímo na místě, to znamená, že znáte tento problém mnohem blíže než my. Domníváte se, že je rozumné, aby došlo k tomuto stíhání eh, vůči prezidentovi s těmi všemi následky, které vidíme, to znamená, že by to mohlo mít, eh, to znamená ta nemožnost v současné době být na území Sudánu. Paní Arno? A, ah, tak vy máte pravdu, já to nemohu na to odpovědět, protože to nespadá do mých odpověd, do mých pravomocí, čili já bych spíše dala přednost tomu, čemu jsem se věnovala. Samozřejmě všichni jsme si vědomí obou stránek celé záležitosti. To znamená, ano, ano, je zde mezinárodní spravedlnost, po které všichni voláme, ovšem zároveň jsou zde situace, kde by to mohlo mít ten dopad a ty následky, o kterých jste se zmínil. Ano, všichni, všechny a všichni aktéři, všichni politikové, všechny členské státy jsou si toho vědomi, abychom nějakým způsobem respektovali obě tyto dvě stránky. Ovšem, bohužel nemohu vám poskytnout odpověď. Pane předsedo, s vaším dovolením, jelikož komise nereagovala na Kopernika, všechny ty zájmy, které má parlament, které to znamená v té oblasti dobrého využití všech těch možností, které máme v oblasti satelitních informací. Rada se snažila o strukturovaný dialog mezi radou a komisí, pokud jde o tyto ehm, satelitní informace, je zde úzká spolupráce mezi námi, mezi komisí a především teda s ohledem na tento program Kopernik. Na rozdíl od toho zde máme to satelitní centrum, a to spolupracuje u někte, v některých aspektech, to znamená z Toreonu, toto centrum spolupracuje i s komisí, ale pouze na některých oblastech, které se dotýkají GSM, mm, informací Kopernika a my se s komisí snažíme uvažovat o tom, jakým způsobem by toto centrum mohlo ještě více podporovat Kopernika, čili ano, že využíváme teda tyto obrázky, tyto satelitní obrázky, které, které by nepřicházely pouze z tohoto satelitního centra. Děkuji. Ano, většina Evropského parlamentu byla také pro. A k vaší otázce. Já jsem slyšel argumenty pro a proti v souvislosti se stíháním. Ale toto téma bylo rozhodnuto. Existuje Mezinárodní trestní tribunál, který učinil toto rozhodnutí a teď jde o to, jakým způsobem my se s ním vypořádáme. Na jedné straně musíme vytvořit předpoklady k tomu, aby v utečeneckých táborech byla učiněna odpovídající opatření a na druhé straně se musíme snažit vyřešit tento konflikt na politické úrovni. Tento konflikt nemá žádné možnosti řešení na vojenské úrovni. Kolegyně Gomeš. Vážený pane předsedo, ano, to je přesně ta otázka. Já samozřejmě bych byla velice nerada, aby ta otázka, kterou jsem položila ohledně možných dopadů eh, Mezinárodního trestního tribunálu, aby jsme to nějakým způsobem interpretovali tak, že mám jakékoliv eh, mm, pochybnosti ohledně tohoto rozhodnutí a správnosti tohoto rozhodnutí. Já se samozřejmě domnívám, že tribunál má velice dobré důvody pro toto rozhodnutí. A my, Evropská unie, my prostě bychom měli udělat všechno proto, podle mého názoru, abychom pomohli Mezinárodnímu tribunálu, aby skutečně zatklo to, toto individuum, aby se odpovídalo přes spravedlností. Tím více, že Evropská unie byla aktivně zapojená do celé záležitosti, tak aby darfurská eh, otázka se dostala na půdu Rady bezpečnosti nebo na půdu Mezinárodního trestního tribunálu, protože Sudán nikdy neuznal jurisdikci Mezinárodního trestního tribunálu a je to právě díky práci Evropské unie a my skutečně víme, ano, eh, pod Bushovou vládou ve Spojených státech, jak víme, Spojené státy až do dnešního dne neuznaly jurisdikci tohoto tribunálu. Evropská unie ovšem naopak udělala úplně všechno pro to, aby Rada bezpečnosti opravdu tento případ předala eh, Mezinárodnímu tribunálu. Čili to, že tento soud reagoval. A to je, to je podle mě především výsledkem lobbingu Evropské unie, čili není pochyb o tom, aby Evropská unie či naše státy spochybnili toto rozhodnutí trestního tribunálu. Eh, eh, pane Flüger, máte ještě minutku. Vy jste eh, z vaší strany komentoval něco několikrát, takže je to demokratické rozhodnutí, že já mám pouze minutku. Zajímavé je, že se komise prostě k tomu vůbec nevyjadřila. To není důležité, to je pro nás přeci pro parlament jako nesmírně důležité téma, nejvho- nejnevhodnější řešení. Jak vypadá právní situace? Právní situace je taková, a Evropský parlament může dohodnout, co chce, ale ta eh, Právní situace je taková, že máme nicejskou smlouvu a do té míry, než budeme mít Lisabonskou smlouvu, tak si myslím, že tuto diskuzi vůbec nemusíme vést, protože máme určitý statu quo a podle něj se musíme chovat. Čili GMES použité přímo pro mise je něco problematické a mě by zajímal právě názor komise na tuto věc. I když vím, že zástupkyně rady nebo my jako parlament nemůžeme tady nic dělat. Teď by měla konat komise. Ano, beru to na vědomí. Co se týče právní situace, tak nezdílím váš právní názor, říká pan předseda. A navrhuji, abychom se dostali k otázkám Atena. Bohyně Atena a prosím, pana, an, eh, paní Arnu má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Atena byla realizována s cílem zjednodušit v podstatě řízení všech operací, protože jak víte, tak na základě smlouvy Evropské unie, pokud jde o vojenské operace nebo určité obrané nebo obranou možnost obrané akce, tak to financují členské státy, to znamená samotné státy, je to článek 28 pod článek 2 této smlouvy, to znamená, že to nejde z našeho rozpočtu evropského, čili abychom abychom umožnili realizovat tyto vojenské operace, tak jsme implementovali na začátku roku 2004 právě tento mechanismus Athena, jenž nám umožňuje eh, řídit společné náklady těchto operacích, ale ještě jednou bych ráda řekla, že je to mechanismus financování. Tento mechanismus je to mechanismus, který, který eh, představuje příspěvky jednotlivých členských států, jež jsou vypočteny na základě HDP eh, jednotlivých členských států. Čili to umožní jednak pokrýt společné náklady, to znamená, které jsou spojeny s infrastrukturami, s obecnými záležitostmi a zároveň to umožňuje financování eh, určitého zásobování, které musí být eh, řízeno společně, to znamená ať už jsou to jednotlivé členské země nebo třetí země, které se samozřejmě vypočítávají na základě spotřeby jednotlivých eh, teda členů té které akce či operace. Čili jde o určité zhodnocení společných nákladů pro konkrétní akci, pro konkrétní operaci. To a rada musí odsouhlasit a poté rada odsouhlasí, řekněme, celý rozpočet pro danou operaci. operaci. Eh, na základě referenčních eh, částek, na základě předchozích zkušeností. Čili toto je základ financování mechanismu Atena. Je to z operačního hlediska pozitivní, protože máme určitou možnost společné řízení, to znamená, že to společné pro členské státy infrastruktura nebo řekněme ehm, velení štáb umožní to společné společné pokrytí těchto společných nákladů, spotřeby a tak dále, to je velice komplikované. A zároveň takzvané startup funds, to znamená ty počáteční fondy, které umožní od samotného počátku tu akci financovat. A to je základní abychom už od samotného počátku každé operace vojenské měli k dispozici systém, který umožní financování, řekněme, přemysťování, infrastru- budování infrastruktury, přemysťování materiálu, techniky a tak dále. Čili tento systém Atena, je to systém realistický, je to systém, řekla bych, který bere v potaz to, co umožňuje smlouva EU, to znamená v těchto oblastech vojenských operací, obraných záležitostí. Je to financováno jednotlivými členskými státy a jejich příspěvky, protože ta filozofie smlouvy musí být neustále respektována. Právě z tohoto důvodu máme mechanismus Aténa k dispozici. Mezi členskými státy samozřejmě probíhá neustále intenzivní diskuze, diskuze ohledně toho, co jsou a co naopak nejsou společné náklady. Máme zde například, a to právě i pod francouzským předsednictvím proběhlo to prodloužení systému, jež by umožnil zvažování pro té mm, taktické bojové jednotky, abychom vzali v potaz, řekněme, větší společné náklady, to znamená nejenom leteckou, leteckou přepravu, to znamená mnohem větší částky než mm, běžné operace. Ten systém umožňuje akceptovat, řekněme, pro tyto vojenské jednotky mnohem větší částky a s tím počítáme až do konce roku 2009. To je takové kratičké mm, kratičké informace eh, o tomto systému Atena, ovšem kolega Thierry je rovněž k dispozici. Děkuji. Já chci ještě jednu doplňující eh, otázku. Máme tady také země, které se zdržily některých eh, misí a zemí, které souhlasily, ale říkají, my se nezúčastníme. A ještě další země, které se přímo účastní. Takže se vás chci zeptat na následující. Ten mechanismus, o kterém jste mluvila, ten eh, se dotýká také států, které se zdržely účasti a také států, které řekly ano, my se zúčastníme nebo respektive podpoříme tu misi, nicméně nezúčastníme se, anebo jenom těch zemí, které se aktivně účastní. Aplikuje se to na všechny členské státy, to znamená kromě Dánska, které má možnost optautu. To znamená, to jsou společné náklady a společně za to odpovídáme. Teoreticky ovšem je zde možnost, aby se země zdržela. Teoreticky to znamená, že by nemusela, nemusela se podílet na tomto společném financování. Ovšem tato možnost až do dnešního okamžiku nebyla nikdy využita. Äh, Někteří lidé byli překvapeni, že i e, přesto e, se podíleli na financování. Možná si nepřečetli správně celý ten text, to je pravda. Äh, děkuji, děkuji za toto objasnění. Existuje teoretická možnost, aby se země zdržela. A když to udělá, tak nemusí nést ani žádné finanční poplatky. Děkuji. Pan Flüger. Já si myslím, že zatím jste hovořil právě, nebo nyní jste hovořil o důležitém bodu. Čad a Německo. Německo platí tuto operaci rovněž. Takže vaše informace se mně zdá být eh, velmi zajímavá, ale z empirického hlediska to neodpovídá mým povědomostem. Já vím, že pouze Dánsko mělo možnost v úsledku opt-outu se nepodílet na financování. Možná, že by bylo dobré, abychom měli písemně informace o tom, jaké tyto tři kategorie existují, tak jak o nich hovořil pan předseda. My známe odpovídající literaturu, ale ta je trošičku protichůdná. Existuje pro členský stát možnost, že se neúčastní plateb Společná akce to v podstatě předvídá všechny tyto možnosti. Dánsko má možnost opt-outu, to znamená neúčastní se a nefinancuje, to je automatická záležitost a pro zbývající země to znamená to, že všechny země, které se zúčastňují těchto operací, tak se zúčastňují na společných, na společných nákladech. To samozřejmě, že mm, zde ovšem nevidíme až tak moc solidarity, protože to je v podstatě maličká součást všech operací a to, ten zbytek to pokrývá na to. Samozřejmě, že ne všechny země se dívají stejným způsobem na oba tyto způsoby spolupráce. Je zde určitý systém ten, kdo se zúčastňuje, tak platí. Čili to je ale pouze ta maličká část, kterou projevují země solidaritu. To znamená, jednomyslně se e, domluvili na tom, že jakmile ta operace probíhá, tak tímto způsobem se zúčastňují finančně. No, ale je zde možnost, země by mohla předem oznámit to ano, nezdrž, zdržím se a tím pádem se nemusí podílet na společném financování. Je zde tato možnost, která v rámci smlouvy, která vyplývá se smlouvy, která je zakotvena ve smlouvě, to znamená, že by se mohla aplikovat i v rámci mechanismu Atena. Děkuji za toto objasnění, Ana Gomeš. Paní Arno už se o tom před chvíličkou zmínila. Ano, ta část, která je pokryta, to znamená ty společné náklady, to je pouze asi nějakých jenom pouze 10% vlastně všech nákladů, všech těch výdajů v rámci jednotlivých eh, společných operací v rámci EBOP. Proto se domnívám, že je to opravdu obrovský handicap a měli bychom se snažit rozšířit tuto definici společných nákladů tak, aby, řekněme, jsme opravdu vyváženějším způsobem sdíleli náklady, tak aby financování těchto akcí v rámci EBOP nemusely být, řekněme, spožďovány nebo aby nedošlo k nějakému zamezení využívání techniky nebo mm, využívání těchto eh, vojenských prostředků. Jak se domníváte, že by Evropský parlament mohl na pomoci tomuto mechanismu, tak aby členské země si byly vědomi mnohem více, nebo aby přispívali mnohem více, než jenom těmi prostředky, které pokrývají společné náklady? Jistě víte, že to je otázka problematická a členské státy k tomu zajímají různý postoj. Evropský parlament jako takový Jistě máte možnost eh, možnost volat po větší solidaritě, po větší účinnosti. A na národní úrovni je rovněž nesmírně důležité, aby k této rozpravě politického charakteru došlo. To samozřejmě nespadá do mých kompetencí, ovšem řekněme i hlavních městech, aby došlo k této rozpravě. Ano, aby u vojenských akcí Evropské unie existovala větší solidarita. Měli bychom pozorně sledovat rozvoj i na půdě NATO, kde probíhá tato diskuze. Je zde veliký trend, který volá po navýšení těchto prostředků a byla by škoda, pokud by Evropská unie si byla vědoma toho, že došlo k navýšení prostředků a Evropská unie by nemohla z toho těžit, protože je jasné, jakmile členská země se zapojí nebo vyšle nějakou eh, bojovou jednotku, tak to znamená obrovské náklady, jak jste se o tom zmínila vážená kolegyně, toto rozhodnutí vyžaduje jednomyslené rozhodnutí a jde pouze o maličkou část celkových nákladů, které potřebujeme na tu kterou vojenskou operaci. Děkuji. Děkuji pro nás. To byla důležitá debata a vedla k určitému objasnění. Pro budoucí práci našeho podvýboru bychom se měli podívat na dvě věci. Jednak financování civilních operací eh, z evropského rozpočtu pod kontrolou. A tady i bude jasné, jak vypadá rozdělení finanční zátěže. A jednak bychom se měli podívat eh, podrobně na to, jak celá řada takových projektů, jako například Aténa. Zda do této operace eh, se počítají také diety nebo ne. To je sice taková technická věc, ale bylo by zajímavé se podívat na tyto dvě věci. Jednak civilní operace a jejich sdílení finančního břemene a potom eh, totéž pro operaci Atena. Ptám se, máte nějaké další příspěvky k tomuto tématu? Nejsou žádné. Děkuji paní Arno. Děkuji vám všem za proběhlou diskuzi a za vynikající spolupráci. A uvidíme se jistě příště s paní Arnou. kommen jetzt. Nyní se dostaneme k diskusi o pozorovací misi EU v Gruzii. To bude velmi stručná záležitost. Nicméně je důležité, abychom si vyslechli zprávu o průběhu pozorovací mise v Gruzii. Zjistili jsme, že skutečně to e, byl obrovský výkon Evropské unie e, posla takovouto pozorovací misi EU do Gruzie. Sekretariát rady učinil toto rozhodnutí, provedl ho a myslím si, že bylo dobré, aby došlo, že došlo k takovéto civilní operaci v Gruzii. Je to operace, která měla omezený charakter, časově omezený charakter. A u, při návštěvě v Gruzii jsme zjistili, že tyto potíže eh, přetrvávají i nadále. E, Eh, protože naši pozorovatelé nemohli jet ani do Jižní Osecie, ani do Abcházie. My jsme viděli ze dvou míst město Cigaly, jednak v takovém předsunuté eh, pozici a jednak z toho místa, kde došlo k blokování. Viděli jsme tam prostě eh, prázdné domy v zemi nikoho. Nemohli jsme si udělat obrázek o tom, k jak velkému poškození došlo v tomto městě. A ve městě samotném jsme nezjistili žádná větší poškození. Zjistili jsme, že civilní obyvatelstvo, které mělo vojenský výst, vojenský trénink, to si stěžovalo na to, že některé požadavky nebyly splněny. Na místě bylo zajímavé sledovat, co se děje. Otázka zní, jak se bude postupovat dál jako například, co se bude dít s misí UNMIG, anebo Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tato operace, a to je jisté téměř na 100%, nebude pokračovat, což znamená, že Čína bude pouze Evropská unie samotná a musíme si klást otázku, jak dlouho e, bude trvat tato operace. Počítalo se pouze s určitým obdobím. A co se stane, když spojené národy a Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě nebudou účastny této mise. do těchto dvou provincií jsme měli víceméně určitý přístup, ale u té poslední mise nebylo zaručeno ani to, což znamená, že v následujícím volebním období se musíme tímto tématem i nadále intenzivně zabývat. Tolik stručná zpráva. Já nevím, kdo si přeje slovo k této misi. Ano. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych jenom chtěl poděkovat eh, předsedovi eh, za zorganizování této vynikající delegace. Bylo mi ctí, že jsme mohli vyjet na tuto delegaci společně. Odvedli jsme svou práci, hodně nám také pomohla rada, stejně jako komise a to vše velice narychlo, takže Tímto chci poděkovat i kolegům z jiných institucí. Jak už jste řekl, pane předsedo, tak jsme řešili detailní záležitosti organizace této monitorovací mise. Analyzovali jsme to na mm, jménem našeho podvýboru. Sledovali jsme také možnost nebo analyzovali možnost opětovného vzniku tohoto mm, konfliktu a možnost e, vývoje situace po ukončení této mise. Jak už jste řekl, tak jsme zjistili e, řadu oblastí, kde by bylo možná e, lepší, kdyby se situace mm, vyvíjela jinak a lépe. Možná Někteří se mnou nesouhlasí, řeknou, že evropské mise mohou sehrát lepší roli a obecně stojí proti těmto misím. Nicméně toto je jedna z provoz, eh, pozorovacích eh, misí, kterou jsme vyslali a myslím, že je nesmírně úspěšná je velice dobré, že tam můžeme mít eh, v rámci skutečně mezinárodních jednotek eh, tuto civilní pozorovací misi. My jsme se setkali s ehm, místními pracovníky, jsou tu nesmírně zkušení lidé, často získali své zkušenosti už při předchozích misích na Balkáně a podobně. Řešili jsme také záležitosti ohledně toho, zda mm, Gruzie plně naplňuje dohodnutou smlouvu, pokud jde o identifikaci uniform, například u vojenského personálu na gruzinské straně. To jsou všechno velmi těžké záležitosti, které třeba řešit nestraným způsobem a myslím, že to se zatím daří. Velkým problémem je Jižní Osetie, jak už jste uvedl eh, vy. Rusové nedovolují přístup eh, na eh, jedné stranice hranice eh, Osety a Abcházie. My jsme to samozřejmě místo sam osobně neviděli, ale byli jsme svědky určitého bizárního rituálu, který se odehrává na této hranici. Nejsou tam formální kontakty a došlo k tomu, že tři policisté EU se vlastně ocitli v zemi nikoho, kde neměli být, eh, čekali tam, zda co se bude, co se bude odehrávat, eh, jak se situace vyvine. Při jiné příležitosti zase sledovali ostřelovače eh, ruské strany, ruské tanky, které sledovali a v dohledu byla velice eh, těžce ozbrojená eh, ruská základna. Ta scenérie skutečně byla velice prazvláštní, jenom jsem to chtěla takto mm, nastínit. Já myslím, že můžeme říct, že tato mise odvádí svou práci velice eh, dobře a pro nás bylo nesmírně zajímavé toto vidět v praxi. Pak je tady ještě jedna věc, eh, která trošku bodí obavy, respektive dvě. Jednak eh, mise eh, OSN a mise OBSE. Já myslím, že tady je třeba říci, že možná by mohli spolupracovat lépe a tady bychom se mohli mm, poučit, těžko říci, kdo je na vině té mm, neúplně ideální spolupráce. Vy máte k dispozici uh, zprávu, eh, která upozorňuje na tuto frustrující situaci. Víme, že v současné finanční, finanční nařízení nám také neumožňuje větší flexibilitu, kdybychom si ji v tomto případě eh, přáli. Já doufám, že i z tohoto se eh, poučíme. Není možné stát eh, za těmito pravidly pro, pro zadávání veřejných eh, zakázek. Pokud jde o další komplikovanou záležitost, tak eh, my jsme mm, zjistili, ačkoliv jsme byli velice mm, otevření ohledně ukončení či pokračování této mise, tak jsme zjistili, tak eh, nemáme žádné formální doporučení pro náš eh, podvýbor. My jsme řekli, že bychom přivítali další diskuzi v této věci v pravý čas. Eh, nicméně není pochyb o tom, že fun- že tam skutečně byla obnovena stabilita. Pokud dojde k nějaké mm, střelbě, tak to není třeba vojenského, vojenské povahy, je to spíše možná pod vlivem alkoholu při nějakých oslavách a tak podobně. Slyšeli jsme dříve také o únosech, letos došlo eh, ke dvěma, ale jsou čistě opět z kriminálních důvodů a nijak to nesouvisí s tím konfliktem, nehrozí podle nás eh, kvůli tomuto obnovení eh, konfliktu. K dispozici jsou také rozhovory, které ukazují, že Rusové tam dosáhli v létě, čeho chtěli a nyní další konflikt nehrozí, ačkoliv vyloučit to nelze. E, cílem tedy je stabilita na hranicích. My jsme viděli, že tato mise v tomto ohledu byla nesmírně úspěšná. Pokud jde o pokračování mise, tak argument je, že to bude mít odstrašující mm, účel, pokud tam ta mise zůstane, stejně jako ozbrojení rusové. Když jsme se ovšem bavili s lidmi přímo na místě, posuzovali situaci. Ukazuje se, že pokud dojde k nějakému incidentu, který by mohl vyvolat konflikt, tak eh, lze okamžitě vše nahlásit úřadům, najít vyníka. To znamená, že žádná strana už se nemůže vymlouvat eh, za to, že konflikt vyvolává druhá strana. A to je skutečně silný argument pro pokračování mise. Stejně jako další věc, jak už jste řekl, pane předsedo, vy sám, že Rusové mají veto, pokud jde o obě mise Spojených národů i, i OBSE a je možné, že jakmile se ukončí mandát Evropské mise v září, tak eh, budeme v podstatě už jediní, kdo tam eh, zbyde před ty dvě mise skončí už eh, dříve v červnu podle mě není tak důležité, kdo tam pracovat bude, kdo tam zůstane. Je důležité, aby tam někdo zůstal, takže i to bude pro nás argument při rozhodování o pokračování této mise po září. A úplně na závěr, eh, v rámci různého jsme naštívili také dva tábory vysídlenců a Viděli jsme, že byly zbudovány skutečně nesmírně rychle, po, hned po srpnovém eh, konfliktu. A sešli jsme se tam s velice starým člověkem, který eh, bojoval ještě proti Hitlerovi v druhé světové válce, musel eh, z Jižní Osetie prchnout ze svého domova. Ten nám velice dojatě říkal, že se nikdy nemyslel, že v 21. století bude muset svůj domov opustit eh, znovu. To mi skutečně utkvělo v paměti. Přetrvává zde problém těchto vnitřně vysídlených osob a je součástí mandátu této mise monitorovat také tuto situaci. Také chci říci, že jsme se sešli s partnery eh, na gruzinské eh, straně, s lidmi, kteří jsou nesmírně nadšení, podporují aktivitu Evropské unie v oblasti eh, poukazují i na propojené záležitosti bezpečnostně energetické, na gruzinské dodávky, případně do Evropské unie, takže si myslím, že je, je důležité organizovat takovéto mise, které nám mohou pomoci posílit i jiné kontakty. Takže na závěr si říci, že tato mise je velmi úspěšná, je to úspěšná evropská mise, která plní svůj úkol. Máme z toho také pozitivní zkušenosti, které můžeme využít při podobných misích v budoucnu. Děkuji, paní Pia. Bohužel bez mikrofonu. My vždycky poukazujeme na budoucí volební období, takže udělám ještě dvě poznámky. O jedné věci hovořil pan předseda, protože právě v tomto regionu si musíme klást otázku, zda EU vystřídá misi OBSE. My bychom potřebovali krémium, kde budou sedět rusové u jednoho stolu. A další věc, to říkám jako uh, zpravodajka k nástroji stability. Tento nástroj stability se používá také v Gruzii. Mezi jiným, mezi ním se dávají k dispozici prostředky pro budování domů pro vysídlence. Já jsem eh, komisi poukázala na to, že může existovat eh, takový pokus, že právo vysídlenců do vlasti tím, že budou k dispozici pro ně nové byty, budou eh, takovou politikou, kterou nechce vlastně EU provozovat, protože uprchlík by měl mít právo vrátit se do vlasti. A toto používání prostředků v rámci stability bychom měli spíše do budoucna spochybnit, protože to není úlohou tohoto nástroje stability. Děkuji. To je důležitá otázka. Chtěl bych poděkovat kolegovi za jeho zprávu. Souhlasím s ním stoprocentně. Když jsme byli u vysídlenců, tak jsme zjistili, že tam jsou dvě vlny vysídlenců, které jsme navštívili. Ti, kteří museli uprchnout hned po zroucení Sovětského svazu a ti, kteří byli nuceni uprchnout eh, před nedávnem. My jsme navštívili takový eh, tábor utečenců. Byl to tako, byla to taková výšková budova, kde doopravdy ti lidé žijí deset let nebo dokonce více a počítají nebo spíše čekají na to, že se budou moci navrátit. A podmínky, za kterých tam žijí, eh, jsou nedůstojné. Na straně druhé, ty domy, které se staví velmi rychle, ty mají sloužit k tomu, aby vůbec existovalo nějaké příspřeší pro eh, tyto uprchlé lidi. Bylo jich 35 tisíc a eh, stavěly se tam celé řady nových a nových malých rodinných domků. Neexistovala tam například vůbec možnost nákupu, čili nejsou tam žádné obchody, nejsou tam žádné společenské místnosti. To je skutečně jedna řada domků vedle sebe, kde je možno přežít zimní období. Nemohu říci, že tyto domky jsou atraktivní, že by to někoho vedlo k tomu, aby tam zůstal déle, než je bezpodmínečně nutné. Takže si myslím, že bylo vhodné, aby se tam použil nástroj stability. Protože i tato obydlí, toto e, přístřeší je konstruováno tak, že nemá sloužit na věčnost. Já si myslím, že žádný člověk netouží potom, aby tam bydlel do nekonečna. Jde jenom o to, aby lidé měli příspřeší a aby v těchto podmínkách mohli určitou dobu přežít. A teď je otázka, zda během tohoto volebního období bychom se měli vyjádřit k této věci nebo až v následujícím volebním období. Ti, kteří se účastnili této delegace a tak ti říkají, že když ostatní delegace by nemohly pokračovat ve své činnosti, tak nebo mise nemohly pokračovat ve své činnosti, tak by byly pro, aby tato mise trvala poněkud déle. To by byl takový možný závěr. V rámci diskuze Máme Gruzii NATO, máme Gruzii EU a také otázku toho, zda Evropská unie se víceméně stáhne z tohoto konfliktu nebo ne. A to je něco, co musíme při definitivním rozhodnutí rovněž zohlednit. Tolik k této pozorovací misi. My jsme přesní, takže začneme téměř přesně s naším seminářem o pozůstací války a znečištění moří. Já budu hovořit v angličtině. Uh, tak jedná se o seminář, který se bude věnovat problematice pozůstatku válek a znečištění moří a chceme tak eh, posoudit eh, bezpečnosti i environmentální eh, dopady Eh, ukládání zbraní do mořského prostředí po dvou světových válkách. My jsme zařadili tento bod na program v souvislosti s budováním plynovodu Nord Stream, protože by se měl eh, táhnout prostředkem Balckého moře a ukazuje se, že tam jsou také tisíce tun nevybuchlé munice, včetně chemických zbraní, eh, které budou vlastně stát plynovodu v cestě. Pan Welber, eh, velvyslanec lotyšské zde mezi námi a já bych ho rád tímto přivítal. Teď už velice rychle organizace semináře, výbor, podvýbor SEDE se vyžádal studii k tomuto tématu, představí ji autor pan John Hart. Pan Hart pracuje pro Stockholmský mezinárodní institut pro mírový výzkum SIPRI v rámci projektu chemické a biologické Ehm, zbraně. Bude mít 15 eh, minut na představení této studie. Poté vystoupí pan Jeffrey Osborne, který pracuje pro ověřovací oddělení Organizace pro základ, zákaz chemických zbraní v Hágu. A pan Koch, eh, který je eh, badatelem věnujícím se tomuto tématu v Saarbrückenu. Také nám doufejme zbyde asi 10 Každý z řečníků bude mít 10 minut a poté, doufejme, zbere čas na diskuzi, které se můžou zúčastnit jak členové podvýboru, tak přizvaní odborníci. Pane Harte, máte slovo. Thank you. Děkuji. I just have to um, bring up my speaking notes. It will take... Tak já si, pokud dovolíte, tady jenom eh, schromáždím podklady ke svému vystoupení. děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto možnost vystoupit tady eh, se svou studií. Eh, chci poděkovat také doktoru Kvilovi a dalším kolegům, kteří vznik této studie umožnili. Dále chci poděkovat eh, za možnost konzultovat tuto studii se dvěma dalšími velice reputovanými odborníky, kteří jistě ceně přispějí eh, k této diskuzi. Velice rychle proběhnu několik eh, slajdů. Pokud eh, si přejete kopii této prezentace, tak si ji můžete vyzvednout u organizátorů nebo mi můžete poslat e-mail. Adresa se stává z mého příjmení zavináč Takže jenom velice rychle, teď k tématu samozřejmě nebudu to všechno číst. Tak nejprve bych asi měla říci, že po celém světě eh, vzniklo obrovské množství munice z nejrůznějších důvodů ať už proto, že se munice hromadila pro určité nečekané válečné konflikty. Po první a druhé světové válce opět zbyla obrovská munice, kterou, se kterou bylo potřeba nějakým způsobem naložit a obvykle tomu docházelo tak, že se ukládala buď to eh, se ukládala obvykle do moře eh, či do země a chemické zbraně a ještě častěji konvenční munice eh, takto se nyní dostává na povrch. Velice často, v podstatě každý týden dochází k nějakému nálezu. Těžko se udávají konkrétní čísla, kolik například munice bylo uloženo do Balckého moře. Odka- ovšem odhaduje se, že to je množství značné. Vycházíme samozřejmě z podkladů, které dispozici jsou, z toho děláme nějaké všeobecné závěry. Pokud jde konkrétně o Baltské moře, tak eh, většina práce se tam eh, soustředila na uplatňování eh, úmluvy z roku 1992 na ochranu Baltského moře nevím, možná mluvím trošku rychle. Eh, jedná se o umluvu zpravovanou Helsinským výborem, takže od 90. let probíhá práce směřující k tomu, abychom věděli trošku více o ukládání a uložení chemických zbraní eh, do Balckého moře. Odhaduje se, že munice respektive váha té munice se pohybuje až kolem nějakých 40 eh, eh, tisíc eh, metrických centů a jiný odhad říká, že těch tun je asi 168 kompletních zbraní, včetně muničního obsahu. Následující body přeskočím a So I just like to show a few pictures. Podíváme se tady na tyto obrázky. Ten vlevo, nahoře vlevo, je zřejmě eh, loď s operací Hole Sinken, ale mohu se plést. Je to operace, která proběhla v 60. letech eh, při, po, při americkém pobřeží a je tam jednotunový kontejner podle eh, odhadů. Dole vidíte dva obrázky mapující dno Balckého moře. Tyto fotografie pocházejí z příručky, která má pomoci rybářům a dalším identifikovat munici. Uprostřed dole vidíte dvě torpéda, 16 eh, mm minom, minometnou střelu. Dole vpravo je podle mě roztříštěná bomba. Mořská mina uprostřed vlevo. Toto je mapka, která se o objevuje v řadě dokumentů, je eh, původně zprávy Helsinského výboru, která ukazuje na velká úložiště chemických zbraní v této oblasti. Eh, chemická amunice samozřejmě není jedinou, která se objevuje v Bálském moři, je tam hodně konf- konvenční munice pocházející z různých operací a základen. Takže aktivit v této oblasti už eh, proběhlo docela dost, je možné si o nich eh, přečíst, takže nemá smysl, abych o nich teď eh, dopodrobna hovořil. Tady vycházím také z informací eh, materiál, výchozího materiálu, který jsem měl k dispozici, takže opět nemá smysl se tímto dopodrobna zabývat. Na tomto diapozitivu chci eh, nabídnout určité obecné postřehy týkající se charakteru povahy té konvenční i chemické munice. Zde chci poukázat na to, že na různých aspektech práce, eh, která mapuje tuto oblast, se podílí řada organizací, jednak eh, organizace environmentální, také Evropský rámcový program 6, dále zvláštní program pro zapojující ekologické výzkumné ústavy ze severských zemí, které testovali a mapovali eh, lokality v Balckém moři. Kromě toho existuje další eh, komunitární nástroj a jiní hráči, jako například eh, rekreační sportovci, potapěči, kteří napomohli určitému mapování. Využíváme také databází eh, archeologů. Já o tom všem hovořím podrobněji v tom výchozím materiálu. Existují také odborníci v rámci společenství na mm, nakládání s municí a společenství eh, odborníků na, na zbraně, které řeší zejména právní aspekty věci, o kterých můžeme hovořit, pokud budete mít zájem. Toto jsou eh, obecné ekologické eh, faktory, ty můžeme projít eh, skutečně velice rychle, protože jsou podrobně rozebrány ve výchozím a materiálu. Zmínil bych se teď o několika málo obecných faktorech, týkající se lidského zdraví a ochrany životní prostředí. Jednak je třeba rozlišovat toxicitu akutní a chronickou. Standardně se uvádí, že všechny látky e, jsou v určité dávce toxické. Lidé často e, pletou a zaměňují e, to, že něco je pro 50 eh, lidí eh, toxické v určité dávce, ale chronickou toxicitu už přináší jiná dávka. Také třeba eh, stanovit si biologickou významnost chemických a biochemických reziduí. Často se málo ví ovšem o příčinách a následcích této oblasti. A pokud je o vnímání celé věce veřejnosti, tak eh, o jedné věci se hovoří často, že je třeba rozlišovat eh, eh, chemické látky, které se vyskytují v přírodě přirozeně a které jsou umělé existují určité nebezpečné látky, které se eh, vyskytují přirozeně a jiné, které jsou umělé a jiným způsobem veřejnost vnímá riziko spojené s těmito dvěma skupinami chemikálií. U těch umělých látek samozřejmě to veřejnost vnímá hůře. Například eh, u dioxidu, dusíku a síry, můžeme říct, že jsou to látky vyskytující se běžně v životním prostředí. To byl jenom jeden z příkladů. Také je důležité nezapomínat na diluční eh, faktory a na míru disperze. Já jsem neprováděl eh, diluční eh, kalkulace dilutace, ale je třeba rozlišovat, v jaké koncentraci se chemické látky vyskytují a jaká míra kontaminace případně při poškození toho úložiště hrozí. Ještě několik málo bodů bych zmínil, pokud jde, u, pokud jde o horčičný eh, plyn a tak eh, jedná se o spochýřující látku a pokud eh, hydrolyzuje se při 90 stupních Celsia, ale pokud je teplota o 2-3 stupně jiná, tak eh, eh, zůstává na povrchu krusta a uvnitř je látka viskózně, zůstává tak eh, třeba desítky let, ehm, pokud je ta teplota teda nízká 2-3 stupně, pokud ji vyzvedneme na loď, tak se může ta krusta porušit a ta viskozní ještě stále účinná látka uvnitř může uniknout. Také musíme zvážit problémy eh, kontaminace arzenikem, ale tady už nebudu zabíhat do podrobností. Pak jsou tady ještě další eh, kategorie konvenční munice eh, používané při předchozích válečných konfliktech. Konkrétní příklady toxicity jsou uvedeny v mém dokumentu a myslím, že tedy je teď můžeme přeskočit a přejdu rovnou k závěrům. Tady vidíte seznam, nemá smysl ho číst, ale eh, druhý bod hovoří o relevanci toxikologického výzkumu, eh, když se zamyslíme nad budoucími eh, oblastmi aktivit, tak existují určité mechanismy, které už nyní existují a které nám pomohou systematicky schromažďovat a aktualizovat eh, toxikologické údaje. A je tady jedna věc, které bychom se možná měli věnovat, a to je implementace registrace a hodnocení a povolování eh, při užívání chemických látek, tedy takzvaný REACH. V Helsince je v Helsinkách funguje Evropská agentura pro chemické látky, která schromažďuje informace o chemikáliích. Víme, že loni předložilo 2,6 milionu registrací 65 tisíc chemických firm. Existuje zvláštní databáze těchto látek, ehm, jednotná mezinárodní databáze chemických látek. A tady je důležité, proč to říkám, bezpečnostní eh, důvody. Existuje eh, koš nových požadavků, který má ukázat, že chemikálie nemusí vždy nutně způsobovat eh, škodu, být nebezpečné, pokud jsou známé přesné mm, informace. Můžeme hovořit o dalších věcech, jako, jsou, jako je přijímání určitých eh, technologií, někdy je to problematické, pokud se mají používat eh, pro vyzvedávání eh, uložené munice či chemických zbraní, také existuje veliký odpor proti spalování chemických látek. Eh, základní otázkou zůstává, zda bychom eh, vůbec něco měli dělat, anebo eh, nečinně přihlížet. A myslím si, že obecný názor, který převládá, alespoň na straně odborníků, vědců, je, že pokud nebude existovat nějaký závažný důvod k akci, tak je lepší nechat tu munici netknutou. V některých případech je uložené hluboko několik metrů, také došlo ke korozi v různé míře, probíhá výzkum, který se snaží zjistit lépe, nakolik koroze u těchto zbraní pokročila, ale nakolik vím, tak v jednom úložišti existovat munice, která je plně skorodovaná a zároveň vedle munice, která je v podstatě nepoškozená a některé to střelevo je uloženo v eh, pevném obalu, jiné zase volně loženo. Probíhá také hodnocení a analýza míry znečišťujících látek obecně napříč Balckým mořem. Zdá se, že bude možné propojit eh, řadu stávajících databází, schromáždit informace z různých eh, zdrojů, které se nebudou týkat eh, jenom munice a zařízení z 20. století, ale z mnohem starších eh, konfliktů. Kromě toho existuje také prostor pro další výzkum využívající údaje schromážděné v neanglických zdrojích a databázích. Na tom slajdu uvádím další informace, jenom chci ještě dodat, že ať už si zvolíme jakýkoliv přístup, tedy zásahu či nikolik, tak, nikoliv, tak eh, eh, implementace nějakých nových režimů a mechanismů je samozřejmě možná, ale důležitá je proveditelnost, technická proveditelnost a pokud eh, budou stanoveny nějaké jasné eh, požadavky, pokud bude existovat politická vůle, pokud bude veřejnost pro, je něco takového možné, ale samozřejmě je vždy potřeba eh, řešit námitky všech těchto těchto komunit a najít pokud možno eh, rovnováhu mezi názory jednotlivých eh, aktérů. Děkuji. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Jeffrey Osborne. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo, za možnost vystoupit na dnešním setkání a všem, kteří umožnili tento seminář. Jestli dovolíte, tak možná trošku méně světla, protože tam budu mít několik ještě různých fotografií, obrázků, které budou pro vás snad pro některé z vás užitečné. Já jsem Jeb Osborne a já jsem organizátorem v oblasti této organizace, která bojuje proti chemickým zbraním, především u těch chemických zbraní, které byly před rokem 86 um, um, uloženy a teda bojujeme proti, proti chemickým zbraním. Tato úmluva je mezinárodní dohodou, která se snaží zničit tyto chemické zbraně. Snažíme se samozřejmě verifikovat integritu všech úložišť a poskytovat spolupráci v oblasti chemických záležitostí. Naše organizace je zodpovědná za implementaci této úmluvy a naše sídlo je v Hágu. V Holandsku máme 186 členských států které podepsali a ratifikovaly tuto úmluvu, pokud jde o mm, tyto chemické zbraně. My samozřejmě eh, monitorujeme eh, ukládání a destrukci všech zbraní eh, chemických, které byly deklarovány a samozřejmě i, mm, i produkční místa. Máme rovněž sekci, která je zodpovědná za všechny technické záležitosti spojené s chemickými zbraněmi a jejich ničením. CDB, tato sekce, se je součástí ověřovací divize a našeho technického sekretariátu naší organizace OPCV. Hlavním cílem mé prezentace je vysvětlit Um, to, jakým způsobem OPCV funguje a pokud jde o vyzvedávání těchto chemických zbraní z mořského dna. Technický sekretariat si vědom obtížnosti, politických záležitostí různých stanovisk členských států, pokud jde o vyzvedávání těchto zbraní z mořského dna. Samozřejmě, že nechceme nějak zasahovat do stanovisk jednotlivých zemí, pro, nechceme být pro ani proti. Náš technický sekretariát funguje pouze na základě technických aspektů, pokud jde o verifikaci, ověřování, ukládání, destrukci těchto zbraní v souladu s textem a interpretaci, interpretaci úmluvy. Ti, kteří neznají tuto úmluvu, rád bych zdůraznil to, že požadavky tyto úmluvy se dotýkají chemických zbraní uložených v moři a základním požadavkem této úmluvy je to, aby členské státy deklarovaly, zda vlastní eh, jakékoliv chemické zbraně nebo zda jsou nějaké chemické zbraně eh, lokalizovány v rámci jejich jurisdikce či kontroly, pod její kontrolou. Pokud jde o chemické zbraně, ty, které byly eh, vyrobeny před rokem 46. U těch by měly všechny země říci, zda mají tyto zbraně na svém území a poskytnout všechny informace, které se týka, které v souladu s části 4b eh, odstavec 3 této úmluvy. No a pokud jde o eh, chemické zbraně, které, mm, na které bylo zapomenuto, které se mohou nacházet na území jednotlivých zemí, tak musí tyto země v souladu s článkem 4b odstavce 8 poskytnout tyto informace. Ovšem členské státy nemusí deklarovat eh, ty mm, zbraně, které byly uloženy před 1. Eh, lednem 1977, to znamená pozemní úložiště, nebo které byly uloženy na eh, mořském dně před rokem 1985. Pokud dojde k tomu, že tyto zbraně jsou objeveny, tak samozřejmě tyto země pouze, eh, musí, musí jednat souladu článkem 3 a zbraně jsou eh, následným způsobem zničeny. Rád bych řekl, že pouze jedna členská země poskytla tyto informace na základě dobrovolnosti, pokud jde o úložiště před lednem 1977 žádné informace o žádných jiných úložištích nebo úložiště na mořském dně nebylo oficiálně poskytnuto členskými státy, které podepsaly tuto úmluvu. Většina těchto získaných chemických zbraní jsou z pozemných úložišť, to je nesmírně obtížný, nesmírně nebezpečný proces, dochází k různé špatné identifikaci nebo různým, mm, různým eh, nehodám, protože samozřejmě ten proces získávání těchto zbraní z mořského dna může být velice nebezpečný a je obtížný. V současné době žádné zbraně eh, tohoto typu nebyly, nebyly, eh, nebyly na mezinárodním scéně získány tímto způsobem. Eh, většinou eh, čtyři členské země eh, získaly takto uložené chemické zbraně z pobřežních vod. Obecně řečeno, předpokládáme, No, že to jsou staré chemické zbraně, které zde byly uloženy na mořském dně a které se dostaly na pobřeží nebo které chtěli uložit na eh, mořském dně, ovšem nedostali se do hlubokých vod. Problém s těmito zbraněmi. Problém u těchto zbraní jsou neustále, bohužel se nenachází na tom místě, kde očekáme, že by se mohly nacházet. Všechny ty, které byly identifikovány a který, o kterých jsem se zmínil, tak tam došlo k té deklaraci, mm, došlo k deklarování těchto zbraní a byly zničeny v souladu s úmluvou. Je to amunice například, eh, munice například například v Itálii patří no, mezi to zbraně, dále je to munice ve Spojeném království, Spojených státech a v Japonsku. Je velice těžké samozřejmě ty zkušenosti, které máme v oblasti OPCV, se dotýká znovu nabití těchto zbraní, ukládání těchto zbraní, zničení těchto zbraní. Máme zde 75 různých míst v 17 zemí, kde technický sekretariát uplatnil flexibilní přístup. Jsme si vědomí toho, že každá z těchto zemí má jiné problémy, každá země má jiné možnosti, jiné zdroje k dispozici. Každá z, tě, každá z těchto každé z těchto úložiš je jiné, znovu získání těchto zbraní je, probíhá jiným způsobem. Všechno musíme hodnotit samozřejmě na základě co možná nejlepšího postupu vpřed. Jeden z příkladů, jak fungujeme v rámci OPCB, je jednak technická pomoc, kterou poskytujeme členským zemím, modifikujeme různé postupy a snažíme se eh, mm, odsouhlasit i speciální postupy. V některých mm, případech to byla technická pomoc, kde jsme umožnili členským zemím zjistit, zda mají tyto chemické eh, zbraně na svém území a jaké úroveň rizika z toho, eh, z toho vyplývá. Jednak jsou to návštěvy, které probíhají odděleně ověřovacího procesu a snažíme se pomoci členským v oblastech, kde nemají zkušenosti na základě výsledku technické návštěvy. Členské země se poté rozhodnou, jakým způsobem způsobem budou postupovat, to znamená, jakým způsobem budou ničit tyto konvenční zbraně, nebo řekněme, že vyhlásí, že mají na svém území pravděpodobně eh, tyto zbraně. Toto proběhlo v Etiopii, ve Větnamu a v Panamě tímto způsobem. Technickou pomoc jsme rovněž poskytli Itálii před dvěma lety, když objevili tisíce munice, především konvenčního charakteru, Eh, která se nashromáždila z různých zemí na jednom úložišti v průběhu jednoho týdne této pomoci. Eh, více než 600 zbraní bylo naleženo, byly segregovány a eh, následným způsobem zničeny Itálii. Technický sekretariát modifikoval různé postupy, tak abychom reagovali na neobvyklé zkušenosti, neobvyklé okolnosti v Japonsku a v Číně a umožnili efektivnější, efektivnější eh, získání těchto zbraní, ověřování a jejich zničení eh, těch zbraní, které byly vyrobeny před rokem 1946, tak aby to probíhalo mnohem lepším způsobem a abychom dostali závazkům vyplývajícím z úmluvy. OPCV si je vědomo obtížné situace Rakouska, protože poprvé eh, došlo k pohybu těchto chemických zbraní eh, z před roku 1946 mezi, mezi různými zeměmi přes území Rakouska s cílem zničení těchto zbraní. Úplně na závěr bych rád řekl, že, že získávání těchto eh, zbraní, ehm, které byly uloženy buď v půdě nebo na moři, je nesmírně obtížným dlouhým procesem. Samozřejmě jsou zde různé pohledy na to, zda a jakým způsobem by to mělo být provedeno. Jakmile získáme tyto zbraně, tak tyto zbraně podléhají dané úmluvě a musí být ověřeny a zničeny eh, náležitým způsobem. Hlavním cílem eh, úmluvy je bezpečné ničení těchto zbraní. Zatím nemáme nějaké informace k dispozici, pokud jde o aktivity mm, členských zemí. V tomto ohledu technický sekretariát je ovšem připraven udělat vše, co je mm, vše v našich silách, abychom jim pomohli, abychom jim eh, pomohli i v ničení těchto zbraní, pokud by k tomu došlo. Musí samozřejmě eh, všechno probíhat transparentním způsobem a na základě komunikace Ti z vás, kteří neznají rozsah celé této operace, na posledním obrázku vidíte SS Ralston, na, vidíte na pravé straně dochází k napájení, bylo tam několik různých kontejnerů a asi asi 301 tisíc bomb, které byly naloženy, které byly naloženy na toto plavidlo. Děkuji. Uh, já děkuji vám za tyto zajímavé informace a dalším řečníkem je pan Koch. Well, good evening, ladies and gentlemen. Eh, dobrý den, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání, paní předsedo. Jak už bylo řečeno, soustředím se v nadcházejících deseti minutách na Pobalské moře, na Balské moře a na eh, svoji práci, doktoránskou práci, kterou budu eh, odevzdávat příští týden na univerzitě v Lineburgu. Tak eh, nejprve eh, dovolte krátký úvod eh, k samotnému ukládání chemické munice v oblasti Balckého moře. Budu se zabývat potenciálními riziky, které souvisejí s ukládáním munice, případnými kroky, které budou potřeba a po těch 12 minutách bych učinil závěry tak pokud je o subakvální úložiště, tak eh, to není eh, konkrétně problém Balckého moře, je to problém globální povahy, který eh, existuje v případě všech vodních útvarů, tedy nejenom v případě moří, ale také řek nebo malých jezer. Obecně je třeba rozlišovat mezi municí konvenční a chemickou, protože Oba dva druhy mají e, své vlastní rysy a související rizika. Samozřejmě chemická munice je mnohem nebezpečnější obvykle. Většina chemické munice pochází z rozsáhlého nevyužitého arzenálu druhé světové války a nedostatku vhodných technologií na ničení zbylé munice, která tehdy nebyla k dispozici. Ukládání do moře eh, vypadalo jako nejúčinnější způsob, jak se zbavit zhruba milionu tun eh, konvenčních eh, zbraní, respektive munice a tří tisíc tun chemické munice při demilitarizaci Německa v letech 45 a 48. Jakým způsobem stát dospěl k tomuto ukládání do moře. Zvážily se jak náklady, tak logistika a e, vyloučilo se ukládání do Atlantského oceánu, kde je hloubka 4000 metrů, zatímco Bolské, Balské moře je velice jednoduchou alternativou, kde je e, hloubka 10 až 120 metrů s výjimkou oblasti Skagerak, kde je 600 metrů. Překvapivě chemická munice byla ukládána eh, v oficiálních úložištích právě v Skageraku a Balské moře a konvenční hlavně v méně problematickém Severním moři blízko pobřeží. Tady jsem si připravil několik eh, fotografií. Tady vidíte vojáky, které, kteří ničí chemické látky tím, že je vlévají do, do země Někdy je také spalují v otevřeném prostoru. Tady vidíte eh, oblast Skageraku, kde byly chemické látky ukládány a dováženy na místo dopravními loděmi. A tady na poslední eh, fotografii vidíte Bornholm a ukládání, ruční ukládání munice německými pracovníky kteří nepoužívali jakékoliv ochranné prostředky a docházelo tam ke strašným eh, incidentům. Tady vidíte úložiště v oblasti Bátského moře, jednak eh, německý záliv, eh, kde se ukládala konvenční munice, oblast Little Belt, oblast Kageraku, kde se ukládalo vůbec nejvíce munice, poté následuje kategat Gotland a Bornholm. Bornholm je úplně uprostřed Balckého moře jako jediné úložiště takto ve střední oblasti. Co tam bylo uloženo? Nejméně 180 tisíc tun chemických, chemické a konvenční munice, ale zejména munice chemické, a to především v oblasti Skageraku za pomoci nejméně s pomocí společně asi se 74 eh, loďmi. Kromě toho na východ od Bornholmu bylo uloženo asi 32 tisíc tun chemické munice a 2 tisíce tun v Gotlandu. Nicméně u konvenčního materiálu nám chybí spolehlivé údaje. Myslíme si ale, že těch tun bylo asi 100 tisíc eh, Kromě toho eh, došlo k uložení obrovského množství v neoficiálních úložištích. Eh, máme důkazy o, o desítkách eh, z nich, které podrobně uvádí má práce. K ukládání tam docházelo až do konce 80. let a značné množství vlastního materiálu spojenců bylo ukládáno společně s odpadem z Německa. Kromě toho existuje eh, takzvaná mm, úmluva o diskreci o ukládání od munice a biologického materiálu v oblasti Palckého moře. Některý biologický materiál mohl být uložen v této oblasti také Ruskem. Pokud jde o uložené chemické látky, tak tady je ten rozsah obrovský od, od mm, kyanovodíku až po, po sarin, ale mm, ukládal se hlavně hořčičný plyn, který podle mě mm, představuje eh, největší problém právě kvůli tomu popsanému efektu kokosového ořechu, kdy ta hydrolýza může vést tomu, že vznikne na povrchu krosta, ale uvnitř ještě vaský a aktivní, aktivní hořčičný plyn. Pokud jde o mm, související rizika, tak jenom několik eh, příkladů. Akutní toxicita v případě přímého kontaktu, eh, to se týká hlavně rybářů nebo materiálu, který je vyplaven na pobřeží. Došlo eh, k zhruba 40, 40, 48 incidentům, Eh, kdy byly vyplaveny eh, hroudy hořičného plynu na dánském pobřeží. Samozřejmě problém spočívá také v chronické toxicitě, kdy se látky mohou dostávat do potravinového řetězce. Řada těchto látek eh, jsou látky teratogenní, karcinogenní, mutagenní. Dále je možné mm, také mm, hodnotit přístup k chemickým látkám, v souvislosti s terorismem. Nedaleko Belgie víme, že jsou látky uloženy v hloubce 5 až 10 metrů. Dochází často také k náhlému uvolnění toxických látek, a když dojde k narušení eh, toho úložiště nebo náhlým nečekaným detonacím, které již byly pozorovány. A v neposlední řadě dochází samozřejmě nadále k větší a větší korozi Eh, uložené munici, munice a zvyšují se tak eh, toxické hm, emise, možnost úniku toxických látek. Teď co bychom tedy měli podniknout, jaké kroky učinit, eh, tak na jedné straně dochází ehm, k většímu povědomí o této problematice, Hodnotí se toxikologický a ekotoxikologický potenciál a rizika těchto látek, zvyšuje se tlak na nějakou akci v souvislosti s pokračující korozí a pokračujícím únikem toxických látek a na druhé straně eh, jsou stále dostupnější nejrůznější technologie, které umožňují bezpečné vyzdvižení a zničení většiny chemických ehm, eh, látek, ať už Tedy mluvíme o robotice, nejrůznějších detonačních komorách, plazmových pecích a tak dále. Na závěr chci říci, že sanace nebo alespoň částečná sanace těch nejhorších míst je nevyhnutelná, alespoň z hlediska ekotoxikologického a z hlediska rizik, která s těmito látkami souvisejí. Situace v Balckém moři jak už tady zaznělo, je jedinečná a bezprecedentní pokud nebudeme v nadcházejících letech reagovat, tak hrozí, že ten problém přeroste, stane se v budoucnu neřešitelným a ohrozí několik nadcházejících generací. Děkujeme za váš příspěvek a nyní dáváme slovo našemu litevskému hostovi, kterým je jeho excelence pan Bajrazos Verba, je to litevský velvyslanec. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, poslanci poslankyně Evropského parlamentu. Jsem nesmírně rád, že mohu vystoupit s několika slovy i eh, za Litvu a za naši organizaci, na, za naše působení v rámci organizace za zákaz chemických zbraní v Hágu. Ukládání chemických zbraní a munice na mořském dně probíhá a je to samozřejmě, vyvolává to veliké obavy na různých mezinárodních fórech plný rozsah tohoto ukládání není k dispozici, protože nemáme k dispozici dokumenty, nemáme k dispozici různé záznamy, které se dotýkají tohoto ukládání a mnoho těchto záznamů bylo i zničeno. Byli jsme schopni poskytnout určité, určité možnosti nebo návody, jakým způsobem nakládat s těmito zbraněmi, aby neměly dopad na člověka, na životní prostředí. Samozřejmě, že jsme dospěli k určitým, k určitým důležitým faktorům eh, v naší zprávě. Jednak je to to, že ty zbraně jsou na jiném místě, než byly, protože došlo k různým mořským proudům a dále. Zároveň, že to má dlouhodobý dopad na životní prostředí. Všichni jsme si vědomí toho, že že předtím, než dojde k, nějaké, k nějakému nakládání s těmito chemickými zbraněmi, tak by mělo dojít k mezinárodní dohodě nebo mezinárodnímu souhlasu, jak postupovat. Rád bych zúraznil to, že tyto chemické zbraně, je ukládání na mořském dně, že to není téma nové v rámci Evropské unie, že se to diskutuje v rámci různých evropských institucí, v rámci různých rámců, z různých pohledů, environmentálního, ekonomického, dopadu na bezpečnost. V rámci svého rozhodnutí Evropský parlament rozhodnutí 2850 lomeno 2000 vytvořil určitý rámec společenství v oblasti spolupráce, v oblasti náhodné nebo i záměrného znečišťování moří a vyžaduje to spolupráci a zlepšování schopnosti členských států v rámci reakce v případě nějakých eh, incidentů nebo řekněme v oblasti eh, úniku, ať už je to ropa nebo jiné látky, škodlivé látky na moři a zároveň eh, mm, bránit těmto rizikům nebo prevencem. Dále je to Londýnská umluva z roku 19 1972 a protokol z roku 96 zakazuje nakládání s těmito chemickými a biologickými látkami. V rámci úmluvy ohledně ochrany mořského prostředí v rámci severovýchodního Atlantiku, takzvaná úmluva OSPAR, která vstoupila v platnost v roce 1998, jsou zde různé aspekty, které se týkají těchto chemických zbraní na mořském dně, vrátaně určitých usměrnění pro eh, rybáře. Úmluva o chemických zbraních, která vstoupila v platnost v roce 1997, eh, zakazuje produkci, získávání, ukládání, transfer a používání chemických zbraní a vyžaduje zničení všech těchto zásob chemických zbraní. Úmluva o chemických zbraních nepokrývá chemické zbraně, které byly uloženy v moři před rokem 1985. Zároveň tato úmluva umožňuje členským státům přijmout rozhodnutí, zda budou deklarovat eh, tyto chemické zbraně. Litva podporuje ten názor, že, chem, že úmluva o chemických zbraních by neměla pokrývat chemické zbraně, které byly uloženy před rokem 85. Úmluva ponechává na členském státě rozhodnutí, zda budou deklarovat tyto zbraně z ohledu na to, že tato úmluva se nedotýká chemických zbraní, které byly uloženy v moři před rokem 1985, organizace OPCV pro zákaz chemických zbraní by mohla sloužit jako důležité fórum pro dobrovolnou diskuzi a spolupráci mezi členskými státy organizace OPCV, mezi jejich technickým sekretariátem a e, různými mezinárodními organizacemi ohledně chemických zbraní uložených v moři. Po konferenci, která se zabývala druhou revizí této oblasti. Litva organizovala mnoho aktivit, včetně různých seminářů, který proběhly ve Vilniusi eh, ohledně mezinárodní spolupráce v boji proti těmto zbraním Litva. Prezentovala tento problém i v rámci prvního výboru eh, Spojených národů a vedla mnoho bilaterálních konzultací. Mezinárodní organizace čím dál tím více chápou celou tuto problematiku a její globální charakter. Litva očekává že do, to, že dobrovolná spolupráce mezi členskými státy a mezinárodními organizacemi v rámci na poli různých mezinárodních organizací a mezi eh, vládami jednotlivých zemí, mezi i díky finanční pomoci Evropské unie a odborníků by mohly vést k revizi historických záznamů, pokud jde o lokality těchto chemických zbraní, jakým způsobem s nimi nakládat, velikost těchto eh, nálezišť a eh, samozřejmě i typ munice v těchto úložištích. A zároveň, že by mohlo dojít k informacím, které bychom získali na základě těchto historických revizí a to náročným základě. A zároveň, že bychom se mohli eh, podělit o různé informace, které jsou k dispozici v této oblasti i díky technickému sekretariátu a členským státům a jejich informacím v oblasti organizace OPCV. Zároveň, že bychom měli aktivně informovat veřejnost o možných nebezpečích eh, vyplývajících z těchto chemických zbraní a zároveň neustále identifikovat vhodné kroky pro snížení těchto možných eh, nebezpečí, pokud by došlo už ke kontaktu s těmito zbraněmi. A dále je to šíření eh, těchto materiálů eh, i eh, pro celé odvětví námořní, abychom, identi- abychom hm, poučili námořníky o těchto, o těchto nebezpečích. To znamená různé směrnice v této oblasti, pokud by došlo například k náhodnému objevení těchto zbraní. Rovněž doufáme, že EU instituce budou podporovat e, i aktivity s jednotlivými mezinárodními organizacemi, tak abychom zlepšili schopnosti členských států, možnosti reagovat v případě incidentů způsobených e, chemickými zbraněmi uloženými na, dně, na mořském dně. No a zároveň tyto důležité záležitosti, které se dotýkají chemických zbraní uložených na mořském dně, by měly být, informace o tom by měly být založ, eh, zakotveny v naší práci v EU i ostatních organizací. Agenda EU a mezinárodních organizací by měla být posílena, rozšířena o tuto důležitou oblast, to znamená chemické zbraně uložené na mořském dně. Tím pádem by se zvýšil i zájem členských států eh, v, ke spolupráci na mnohostranné úrovni. Děkuji, pane předsedo, a rád bych řekl, že úplný text všech mých poznámek, jakož i no, nejnovější verze Litvy neoficiálního dokumentu, pokud jde o tyto chemické zbraně, eh, má k dispozici sekretariát. Já jsem poskytl tyto informace a rovněž i CDčka semináře, který proběhl ve Vilniusu v září loňského roku. A v rámci prvního výboru Spojených národů je i mé vystoupení ohledně chemických zbraní na valném shromáždění, eh, který proběhl v loňském roce v New Yorku. Budete-li mít jakékoliv dotazy ohledně našeho stanoviska, velice rád odpovím. Uh, Samozřejmě, že by nás zajímaly i náklady nebo nějaké odhady, kolik to bude stát a kdo za to bude platit. Také otázka, zda máme nějaké, řekněme, mm, nějaká místa, kde by mohlo dojít nějakému dalšímu zpracování těchto látek. Některé informace už byly poskytnuty. Ovšem otázka zní, zda jsou k dispozici na té správné úrovni, takže začneme s otázkami a odpověďmi a první slovo má pan Landsbergis. Děkuji, děkuji pane předsedo. Mě tato oblast nesmírně zajímá a jsem rád, že došlo k této rozpravě zde v Evropském parlamentu. Ovšem pouze kratička poznámka na okraj. Myslím si, že půl hodina na rozprávu nestačí. Měli bychom mít tak dlouhou debatu, jakou si vyžaduje toto téma, tak abychom opravdu obrátili pozornost Evropského parlamentu a samozřejmě i v celé Evropské unie na toto téma. To, o čem zde hovoříme, představuje obrovské riziko. Představuje obrovské riziko pro země v Pobaltí i jiné země v tomto regionu. Ovšem, jsou zde lidé, kteří i přesto chtějí žít ve své vlasti a nechtějí to, aby došlo k nějakému nadměrnému znečištění Balckého moře, řekněme nějakým možným, možným narušením těchto úložišť chemických zbraní, bomb, munice. Co bych mohl říct si o těchto prezentacích. Zde nejde o nějaké vyslovení stanoviska, mého stanoviska, pokud bych měl čas, tak bych se samozřejmě vyjádřil, ovšem měl bych spíše položit otázku a proto bych zdůraznil následující věc. Jedna z záležitostí, která toto riziko ještě zhoršuje, je nedostatek informací. Nedostatek informací o těchto úložištích chemických zbraní. A na těch místech, kde máme konkrétní informace o úložišti, že je to skagerák nebo jiná úložiště, tak nemáme k dispozici informace u nás na východní části Balského moře a to především kvůli zvláštním historickým okolnostem schromáždění pobalství, to je schromáždění států pobaltský, parlamentů pobaltských zemí, které se zabývalo touto otázkou od roku 2000 do roku 2002. Povedlo se nám získat určitý obrázek, který ještě nebyl prezentován. Ovšem, pamatuji si správně, vím, na čem jsme se domluvili v té době. A to, že to rozhodnutí o ukládání těchto chemických zbraní vítězi druhé světové války rozlišovalo mezi úložišti, bohužel. To znamená ukládání v hlubokém moři, například v Atlantském oceánu, bylo nahrazeno rozhodnutím ukládat v Balském moři. A bohužel v těch opravdu mělkých částech východní části Balckého moře. Což byla jakási povinnost pro sovětskou, vyplývající pro sovětskou armádu. To znamená, že to nebylo ukládání západními spojenci, ukládání ukládání těmito spojenci, to spíše bylo to ukládání na těch lodích. Sovětské námořnictvo přistoupilo k jiné metodě. Nerealizovalo tento postup, ale spíše tuto munici rozšířili na různých úložištích nebo uložili na různých místech, což znamená nesmírně obtížné zjišťování v současné době a zároveň to zvyšuje riziko. Nesnižuje to ovšem potřebu pracovat na této problematice. jak už se o tom zmínil pan John Hart ve své opravdu komplexní prezentaci. To znamená ta práce s faktickými údaji v současnosti, zatímco ta historie a tehdejší rozhodnutí by nám mohlo pomoci v mnoha ohledech. To znamená, to rozlišení uklá... ukládání volně nebo náhodné ukládání a cituji některé země asi nejsou ochotní, nejsou možná ochotní sdílet v plném rozsahu informace ohledně ukládání na mořském dně. My víme, že tyto informace se nachází v St. Petersburgu, v archivech, hmm, ale možná, že daný stát není ochoten uznat svou odpovědnost za toto ukládání v tehdejší době a není ochoten převzít ještě větší odpovědnost za možnou potenciální katastrofu, která by z toho v současné době mohla vzniknout. Čili neměli bychom se bránit politické dimenzi, měli bychom předložit celou šíři této problematiky. Dokonce i otázku jurisdikce nebo morální dimenze, jakým způsobem ta situace s těmi informacemi, pokud bychom měli ohledně možných environmentálních katastrof, jak je možné, že tato, tyto informace jsou tajné. Možná z, humani- eh, možná z, z lidského čistě hlediska, nebo řekněme z hlediska možného trestného činu, protože pokud toto nebezpečí uh, není odhaleno nebo je neustále tajemstvím, tak eh, bychom na to měli reagovat. To je ten problém, o kterém už jsem se zmínil a pan Hart eh, se rovněž toto otázko zabýval. Zdá, co je lepší udělat něco nebo nedělat nic. A převažující názor byl nedělat nic a čekat, vyčkávat buď k něčemu dojde, nebo, nebo ne. A to je nedostatek odpovědnosti samozřejmě. To, že uděláme určité sarkofágy eh, v, na těch úložištích, kde objevíme lodě, vraky s, těmi tomu, s touto municí, to už bylo prezentováno. Ovšem, co uděláme, pokud by tyto, samozřejmě to je možnost toho sarfagu, ovšem pokud je to volně rozšířeno po celé oblasti, ta úložiště jsou mm, takhle roztříštěná, tak jakým způsobem bychom mohli postupovat v této oblasti? Pravděpodobně nějaký mezinárodně závazný dokument by měl být k dispozici. Dokument, řekněme, který by byl přijatý na opravdu vysoké politické úrovni, odhalit, odkrýt tyto informace a ne je držet jako tajné informace. Vždyť já se domnívám, že pokud zatají tyto informace, tak to je kriminální trestní, trestní čin. S ohledem mm, na to, že riziko poté možného incidentu se zvyšuje. Rovněž jsme si vyslechli informace ohledně chemických zbraní uložených na mořském dně. A poté, co jsou vyzvednuty, tak poté spadají pod eh, tu mezinárodní úmluvu o chemických zbraní. Samozřejmě jen v případě, že jsou vyzvednuty. Ovšem možná zde existuje určitý zájem na tom, aby tyto zbraně nebyly vyzvednuty z mořského dna. Tak, aby nemohly spadat pod eh, mezinárodní úmluvu o konvenčních a chemických zbraních, abychom neměli vůbec problém při budování ropovodu Nord Stream. Postoj společností, které budují tento ropovod k daným problematickým otázkám, je, si myslím, velice zneklidňující. Já už jsem o tom hovořil, jak parlament akceptoval ty velice přísné podmínky pro, ty, pro celý tento podnik, ovšem všechno je ignorováno, zapomíná se na to. Čili to znamená, že jakmile nám, řekněme, předloží nějaké informace, výsledky mm, průzkumu nebo výzkumu na jejich straně, jakmile to, řekněme, zaplatil Gazprom, 100 tisíci eur. Můžeme skutečně věřit těmto informacím? To se dostáváme na opravdu velice tenký led. To je ten divoký kapitalismus, ruský divoký kapitalismus, který představuje obrovské riziko pro celé pobaltí. po, to znamená, že pokud by přednášející nám mohli mohli předložit nějaké nápady či návrhy pro Evropský parlament, byl bych opravdu velice vděčný. Děkuji. Uh, Děkuji za tyto velice zajímavé otázky. Teď ještě si musíme vyhradit eh, čas na odpovědi, ale ještě paní Berg. Ja, Děkuji. Celá léta existuje zásadní spor o otázka, zda jsou to tikající časové bomby, které někdy vybuchnou, nebo zda by bylo dobré je nechat na mořském dně i dále rezavět. Já si myslím, že je třeba tematizovat tuto politickou zodpovědnost. U nás v severním Německu, já jsem se ptala v Šlesvicku Holštínsku, kde existuje rejstřík, kde by se tady eh, tyto veškeré věci evidovaly. Pak jsem eh, se ptala v Hamburgu, zda existuje eh, takovýto rejstřík o prokázaných nehodách Tady se nejedná pouze o CD zbraně z první a druhé světové války, ale jedná se také například o, o fosforové zbraně. A nikdo neposkytuje informace. Já jako politička jsem byla čina jak v liberální, v zelené vládě, u jiných vlád a spolkové ministerstvo obrany neposkytlo žádné konkrétní informace. A německá spolková vláda řekla, že to, co se stalo během NDR, to také nespatá do zodpovědnosti sjednoceného Německa a tím pádem neexistuje žádné povědomí o tom, co, jak, kdy bylo eh, vyklápěno do moře. My jsme si mysleli, že by bylo dobré určité věci označit, jako například tam, kde se koupe na břežích. Máme také rybáře, kteří jsou proto, když vyloví něco svých sítích, jako například munici, tak eh, aby to alespoň oznámili, protože rybáři tyto znalosti nemají vlastně. Ale nic takového se neděje. Já jsem mluvila s rejdařemi, mluvila jsem s rybářemi a oni řekli, že od té doby, co nemají žádné peníze, tak všechno vyhazují opět do moře. Což znamená, že je to tam krásně všechno roztříštěno v moři, protože rybáři E, tyto věci vyhazují večer do moře. A v Evropském parlamentu se hovořilo o zelené knize v souvislosti s mořským dnem. Mám takový dojem, že schází politická vůle a že musíme hledat nástroje, jako například na to, jak ta stará zátěž, čili munice, by mohla být prověřena, co do stavu, v jakém se nachází. Jde to například teď v souvislosti s ropovodem v Balckém moři. Proč by to nemělo jít jinde? Veme se například pozemní miny. To je něco eh, podobného, protože eh, na zemi napadá sníh, potom sníh roztaje prostě a také se zachází s tímto okamžikem. Měli bychom prostě něco podobného udělat v moři. Říká se, že ty údaje tam, kde prostě eh, byly zbraně uloženy do moře, tak ne jsou dostatečné údaje a tím pádem se prostě nehledá. Uh, já bych řekla, že je to určité zjednodušení. Musíme nalézt možnost eh, přes národní parlamenty ve spolupráci s Evropským parlamentem. Ale nemůžeme prostě někomu říkat, že on je na vině. Musíme spolupracovat v rámci Evropské unie, koordinovaně eh, spolupracovat já si myslím, že to se jasně ukázalo poslední týden v Norsku. A já nevím, zda by se tím měl zabývat náš výbor, ale v každém případě také výbor pro životní prostředí a také výbor pro rybolov. Jde přeci o zodpovědnost za lidi, za životní prostředí a za environmentální systém. Já vím, že například ve, eh, v severním Německu se dává takzvaný eh, kyslíková ochrana atmosféra u této staré munice. Já nemám žádné odpovědi na ty otázky. Eh, ta diskuze byla velmi napínavá. Bylo by dobré, abychom si jasně uvědomili, kde vypadá, jak vypadá politická odpovědnost. Děkuji. Teď bude následovat kolečko odpovědí. Prosím, eh, buďte struční, protože nemáme dost času, i když vím, že tento problém je podstatný. Mrzí mě to, ale jsme poněkud pod časovým tlakem. Pan Hart jako první. Thank you very much. Děkuji. Děkuji také za všechny poznámky a dotazy Projdu si svůj seznam, který jsem si tady zapsal, takže doufám, že nic nevynechám a na všechno budu moci reagovat. Pokud jde o tu odbornou technickou proveditelnost, tak zde je důležité eh, dostat, eh, vytvořit tu správnou skupinu vědců, badatelů a právních odborníků, protože jinak eh, se těžko odpovídá ano nebo ne, je to mm, proveditelné tu munici vyzvednout či nikoliv. V některých případech zjevně ano, v některých případech existují standardní procedury eh, pro ničení konvenční eh, munice prostřednictvím mm, pomocí potapičů například a tak dále a může to být rutinní práce. Ale Určitě to není otázka, na kterou můžeme jednoduše odpovědět ano či ne. Vždy je potřeba to podrobně posoudit. Pokud jde o náklady, tak ano, můžeme je do určité míry posoudit a to dvěma způsoby. Jednak na základě politického závazku, kdy například G8 se dohodne, že vynaloží určitou částku na určitou činnost a Zároveň můžeme postupovat eh, ze spodu nahoru a při tomto přístupu je velkou neznámou či nejistotou proces, jak se dohodnout na použitém technickém řešení. Některá technická řešení pro třeba pozemní ničení jsou politicky nepřijatelná a mohou po nich následovat žaloby, pokud jsou použity, takže náklady by se tím navýšily. Doktor mm, Koch by nám možná řekl, kolik eh, stará německá mm, munice eh, stála, když se ničila v německém programu, ale určitou referencí mohou být eh, Spojené státy a jejich program zbraní, který teď počítá s částkou 30 miliard dolarů. Takže vždy záleží eh, na tom, jak chcete postupovat, jaké plány zvolíte. Určitou um, opět eh, nápovědou možná může být postup um, zařízení Munster v Německu. Já jsem několikrát odkazoval ve svém vystoupení na ten podrobný výchozí materiál, takže jsem nezabíhal do nejrůznějších podrobností. Um, a na ten bych vás případně odkázal i nyní, abychom dodrželi časový limit. Možná se měl být podrobnější. Jinak plně souhlasím eh, s tím, že je třeba studovat také historické souvislosti, protože vždy můžeme jít eh, do podrobností eh, opravdu hluboko. Je možné se dopátrat údajů také tím, že budeme pátrat eh, ve zdrojích eh, neanglických, eh, nejen v oblasti Balckého moře, ale třeba i v oblasti Černého moře a Středozemního moře. Tam ta situace ještě vůbec není tak zmapovaná a přitom jistě bude nesmírně mm, zajímavá. Zazněly tady další poznámky týkající se politické dimenze. Určitě i politickou analýzu můžeme provést, ale jak už jsem říkal, já jsem byl požádán o informační materiál a jeho zpracování, takže jsem se snažil politickým analýzám schválně vyhnout. Myslím si, že výzkum kvůli eh, plynovodu mm, provádějí někde velmi eh, renomované ekologické inform, eh, organizace, jak na ruské nebo německé straně a domnívám se, že kolegové z jiných badatelských ústavů mohou a budou jejich eh, nálezy eh, přijímat, akceptovat, eh, ale samozřejmě je možný i jiný osobní názor. Já si myslím, že ty informace přijaty a rozšířeny budou. Samozřejmě třeba rozležovat technická zjištění a potom souhru s politickými činiteli, které budou do hry samozřejmě vstupovat a pak najednou ta věc může vyznět úplně jinak. Politické faktory tady svou roli jistě sehrávat budou. A možná k tomu už bych více dodávat neměl. Teď ještě jedna věc. Ke konci zazněly poznámky týkající se nedostatku informací, pokud jde o konkrétní lokality, Eh, zejména poblíž eh, německého pobřeží, tak eh, určité informace k dispozici jsou, ale záleží na tom, jakým způsobem je člověk získává. Zapojeno je řada různých aktérů s různými profesními zájmy a já si myslím, že podle toho, co říkal doktor mm, Koch, na základě jeho disertační práce eh, se možná také hodně mm, eh, mm, osvětlí, pokud jde o místa úložišť poblíž německého pobřeží. K některým dalším věcem by se možná neměla ani vyjadřovat, například evropská politika eh, nebo to, co by parlament měl udělat či neměl udělat. Já myslím, že to bych měla asi ponechat eh, jiným. Děkuji, pan Ospon. Thank you, sir. Děkuji. Jak už tady zaznělo, tak eh, eh, z volné části je to politická diskuze. Já jsem odborník a proto se združuji politických eh, diskuzí a konotací, zejména pokud jde o naši organizaci, tak my se politickým aspektům zeme. Ovšem, pokud jde o ty odborné aspekty, tak tady si zdůraznit, že v současné době, pokud jde o eh, vyzdvihování eh, zbraní, tak zde vedou na světě úplně jednoznačně Japonci. Většinu toho, co víme, jsme získali právě tím, že jsme pozorovali operace prováděné Japonskem. Jejich operace přesto ale nejsou příliš početné. E, za čtyři roky vyzdvihli a zničili zhruba tři tisíce chemických zbraní. V každém případě ale šli do hloubky maximálně deseti metrů a i tak eh, to představovalo značné obtíže. Ničení těchto zbraní je samozřejmě možné, technologie existuje a používá se v podstatě běžně. Používá se v Japonsku, podobně, eh, podobná existuje i v Německu, v Číně a je to technologie mobilní, takže ta, to ničení možné je, nicméně samotné vyzdvižení je eh, tou problematickou částí tak například eh, detekce eh, zbraní, které eh, jsou uloženy v moři, se detekuje magneticky, ale tím se detekuje mm, nejenom samotná munice, ale veškeré kovové prvky a těch kovových prvků je tam obrovský podíl a tím se opět zvyšuje časová náročnost, odborná náročnost eh, detekčního procesu. A jak už tady řekli ostatní řečníci a také eh, někteří poslanci, tak eh, je jasné, že rozsah celého problému ještě není úplně znám. Takže ať už se rozhodneme vyzdvihovat zbraně či nikoliv, musíme vycházet z kvalitních spolehlivých údajů. A právě tady narážíme eh, často na, na problém, jak už to zaznělo. Děkuji. My máme ještě čtyři minutky na tlumočení, takže prosím, berte na to ohled. Pan Koch. Um, Dva body. Technická záležitost. V Japonsku například mají projekt velice známý, kde se jim povedlo získat tisíce chemických eh, zbraní, chemické munice, potapěči. My samozřejmě ale nechceme, aby tuto práci prováděli potapěči živí lidé. Máme zde spíše možnost robotického zapojení, tak abychom nepotřebovali potapěče. A další věc, postup water cutting, který nám umožňuje vlastně oddělení vody od těchto chemických látek, aby došlo, řekněme, k rozdělení této amunice na kousky, na, na kusy, které nám poté umožní převoz této munice, těchto zbraní bezpečným způsobem. Čili to jsou uh, dvě záležitosti, které pokud budou k dispozici finanční prostředky, budou v následujících několika letech k dispozici. To znamená ten water cutting, ten, ta metoda pod vodou se v současné době testuje u německého pobřeží, podobně jako i jiné možnosti, o kterých už se zmínil kolega. Další záležitost jsou rybáři, rybolov, to je zásadní věc. No, rovněž to představuje důležitou lobistickou skupinu. Došlo k různým nehodám, 450 eh, oznámených incidentů ze strany dánských rybářů. Toto číslo se z 20 násobilo, jakmile došlo k vyplácení finančních prostředků za ztracený úlovek a sítě. Ovšem v posledních letech to zase pokleslo to číslo, jakmile eh, došlo k eh, oznámení, že dojde možná k zákazu eh, rybářů v těchto oblastech, ve kterých bylo mnoho nehod. Čili to, co skutečně reálu probíhá, tak to opravdu asi nemáme úplně všechny, všechny ty informace ohledně nebezpečí v Pobaltí, informace, které se týkají této oblasti. Dále je to například, řekněme, i ty informace, které se týkají toho, že rybáři například objeví tyto zbraně a opětovně je vrátí do moře. Děkuji, máme, pane velvyslanče, ještě dvě minuty pro vás. Uh, Děkuji, pane předsedo, opravdu velice stručně. Předpokládám, že jsem jediný, který představuje spíše politický úhel pohledu než vědecký či technický. Rád bych zdůraznil to, že Litva už poslední téměř dva roky se snaží podporovat členské státy v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní na různých um, fórech mezinárodních, abychom diskutovali o této záležitosti, o této problematice a naším hlavním cílem je neměnit či mm, nějak uspůsobovat úmluvu o chemických zbraních, ale spíše obrátit pozornost různých zemích, mezinárodních organizací i jednotlivců na tuto problematiku, aby vůbec došlo k rozpravě. Právě proto podporujeme tento typ diskuze Snažíme se poskytovat určité stimuly, tak aby existovala i politická vůle pro tuto diskusi. No a poté doufejme, že budou následovat technická řešení. Děkuji. Děkuji vám za účast na tomto slyšení. Víme, že tento problém je skutečně nesmírně důležitý, to je zcela jasné. A z toho musíme vyvodit určité závěry a stanovit také priority. Nebude možné vyřešit tyto problémy společně. Musíme napřed rozhodnout, kde jsou priority. Zda priority jsou ropovod, anebo něco jiného. Co se týče ropovodu, tak tam se již něco děje. Ale otázka ochrany například pobřeží, ale také rybolovu, tady si musíme klást otázku, jaký další krok bude následovat. Děkuji.